Welcome back all of you. Vítejte srdečně. Dovolte, abych vás ještě jednou přivítala dnes odpoledne. Po, eh, pro ty z vás, kteří tady nebyli dnes dopoledne, chci vás informovat o to, že jsme měli zajímavý rozhovor s, řecký ministr, s řeckou ministriní pro zaměstnanost a myslím si, že se k tomuto tématu ještě několikrát budeme vracet. A teď začneme hlasovat. Doufám, že máte sebou vaše hlasovací kartičky a můžeme tedy začít s hlasováním o zprávě týkající se instituálního vyjednávání související s ochranou zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogram nebo mu jenom při práci. Ty, čili hlasování je zahájeno, otevřeno. Jeden navíc, CPP. Takže uh, ukončuji hlasování a máme tady 50 pro, 8 proti. Děkuji vám mnohokrát. 42 pro, promiňte, 8 proti. Děkuji. A ty, teď budeme pokračovat. Eh, paní předsedkyně, paní, eh, španělskou kabiny neslyš, ne, neslyšíme španělskou kabinu. E, neslyšíme tlumočení ze španělštiny a nyní už to máte. Máme tady totiž určité menší technické poruchy v systému tlumočnickém dnes. E, většinou je to způsob, e, to vypadá tak, že dojde pouze k 15 vteřinovému spoždění. Ale myslím, že to snad budeme moci zvládnout. Takže budeme pokračovat eh, s souhrným rozpočtem Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Kompromis A, kdo je pro, proti, <clears throat> zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1, 2, 3, 4. Jdeme ke kompromisu B, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže to překontrolujeme elektronicky. Sedmička. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to přijato 27 hlasy. Pozměňovací. Teď jdeme ke kompromisu C pro proti, zdržel se, přijato. Další strana, pozměňovací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. D, pro, proti, zdržel se, přijato. A teď jdeme ke kompromisu E na stejné stránce, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 23 na straně 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Prosím, eh, F -ko znova pro, proti, zdržel se, přijato. 30, pozměňovací návrh 30, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis G pro, proti, zdržel se, přijato. 31. Druhá část. Pozměňovací návrh 31, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, ještě jednou 42 pro, proti, zdržel se, tak elektronicky přeskoumáme 42. Ukončuji hlasování. Tady máme výsledek 29 pro, 43 eh, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. znamená, že teď budeme hlasovat o celém takto pozměněném stanovisku. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 41 hlasem. Děkuji mnohokrát. A teď jdeme k rozpočtovému postupu a, hlasovací sezna- a k hlasovacímu seznamu. K tomuto bodu Takže začneme 577O. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 5771. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 5772. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 5773. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 5775, přijato, eh, pardon, pro, proti, zamítnuto. 5776, kdo je pro, kdo je proti, Myslím si, že je to zamítnuto, ale podíváme se na 5776. Eh, zahoji hlasování, ukončuji hlasování. Máme tady o jeden hlas navíc. Takže ano, je to zamítnuto. Pět, sedm, sedm, čtyři. Odpadá. 5774 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5774 kontrola, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Ne, bylo to přijato. 5777 pro, proti, zdržel se přijato. 5, 7, 7, 8 odpadá, takže jdeme k 5, 7, 7, 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdržel se, přijato. 5781 pro, proti, zdržel se zamítnuto 5782 pro, proti, zdržel se, takže řekla bych, že to radši zkontrolujeme, 5782, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, zamítnuto. 26 hlasy. 5, 7, 8, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 5, 7, 8, 6 pro, proti, Nemohlo, neviděla jsem to přesně, SAD nehlasuje, Raději zkontrolujeme 5786, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. 8, 5784 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5783 pro, proti, zdržel se, přijato. 5, 7, 8, 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 7, 8, 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 7, 8, 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Další bod odpadá a jdeme k 5 pro. 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5794 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis B pro, proti, zdržel se přijato. Pět, osm, nula, nula pro, proti, zdržel se zamítnuto, pět, sedm, devět, devět pro, proti, zdržel se přijato. 5801 pro, proti, zdržel se přijato. 5802 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5803 pro, proti, zdržel se přijato. 5804 pro, proti, zdržel se přijato. 5806 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5805 pro, proti, zdržel se přijato. 5807 pro, proti, zdržel se přijato. 5808 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5810 pro, proti, zdržel se přijato. 5811 pro, proti, zdržel se přijato. 5812 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme 58, 12. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. 5813 pro. Pardon? Takže 4. Ne. E, máme hlasovat o 3. takže znovu pro, 3, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 58.15. Kontrolujeme přeskum elektronicky 58.14. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 58.15 pro proti, eh, přijato. 58, 16 pro, proti, přijato. 58, 17 proti, námitky přijato. 58, 18 pro, proti, zdrželi přijato. 58, eh, 18 přijato. 58, 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Ale protože jsme naposledy udělali chybu, takže zkontrolujeme prosím pěkně 58.20. Zahajuji hlasování. 58.20. Za, teď ukončuji hlasování. A bylo to zamítnuto. 58.21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 58.22 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 58.23 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 58.24 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 58.25 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 58.27 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Padesát osm, dvacet osm pro, proti, zdržel se. Kontrola 5828 eh, elektronicky. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto 28 hlasy. 58-26 pro, proti, zdržel se přijato, 58-30 pro, proti, zdržel se Přijato. Dobře, elektronicky přes KOM 5830 zahajuji hlasování. 5830, ano. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 5831 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 58, 29 pro, proti, zdržel se. Řekla bych, že je to přijatelné. raději to překontrolujeme. 29 kontrola. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Ano, bylo to přijato. Ample 5832 pro, proti, zdržel se přijato, 5833 pro, proti, zdržel se, to raději zkontrolujeme 5834, zahajuji hlasování. Eh, hlasování je ukončeno. Zamítnuto 43 hlasy. 58, 34, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 58, 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 58, 36 pro, proti, Zdržel se. No, to raději zkontrolujeme. Možná, že to bylo zamítnuto, ale kontrola. Zahoj hlasování, ukončuje hlasování. Takže ano, zamítnuto. A to je všechno.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 15.40, tedy dříve, než jsme byli původně eh, domluveni. A eh, on si přál začít dříve a to je výhodnější i pro nás. Oui, oui, c'est juste détruit le... Donc ça, c'est... Pan Ferhoštát dorazí za 10 minut. Máme tedy velmi krátkou přestávku a za 10 minut eh, dorazí pan Ferhoštát.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 Slovo předávám panu Ferhoštatovi. Česká kabina měla problémy s tlumočnickou konzolí. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vám nejprve, chtěla bych vám nejprve poděkovat za pozvání a také bych chtěl poděkovat eh, předsedovi a členům výboru EMPL za vstupy v posledních měsících, a týdnech do usnesení, které jsme připravili pro parlament a které také bylo parlamentem schválilo. Jsou tam otázky práv občanů, o kterých eh, v tuto chvíli diskutujeme. Eh, nejprve bych rád řekl pár slov úvodem a chtěl bych se zmínit o čtyřech různých tématech. Nejprve bych rád vysvětlil, Eh, jak je do celé věci zapojen v tuto chvíli Evropský parlament, jakým způsobem se podívíme na probíhajícím vyjednáváním a za druhé, jak daleko ve vyjednávání eh, jsme dospěli. To bude velmi stručná, krátká část mého vystoupení a potom budu hovořit o tom, jakým způsobem se bude pokračovat eh, v dalších týdnech o čem eh, jednáme tento týden v tomto kole vyjednávání a jakou roli bude sehrávat Evropský parlament v nadcházejících týdnech. Pokud jde o organizaci eh, vyjednávání, víte, že eh, tak jako Rada i Evropský parlament jmenovali nebo pověřili komise, konkrétně pana Barniera, aby vyjednával za Evropskou unii. A to znamená, že Evropská rada jmenovala pracovní skupinu pro Brexit a my jsme jmenovali řídící skupinu pro Brexit. To znění je zajímavé, protože my to řídíme a oni pracují, obvykle je to eh, obráceně, oni řídí a my pracujeme, takže to je dobrý posun. A, eh, pracovní skupina pro Brexit na radě vychází ze, za, nebo jsou tam zástupci 27 členských států EU, zatímco v řídící skupině pro Brexit eh, v Evropském parlamentu eh, je konference předsedů a jsou tam zástupci skupin, které podporovali první usnesení o Brexitu, které bylo schváleno před letní pauzou na plenárním zasedání. A, tak to funguje a, a řídící skupina pro Brexit e, se setkává víceméně každý týden a má e, nepřetržitý kontakt s Michelem Barnierem. A Michel Barnier každý týden poskytuje této skupině přehled o tom, jak to vypadá s vyjednáváním, jaký je současný stav a jaký e, je postoj Evropské unie, jak se to vyvíjí. A e, setkáme se příští pondělí e, spolu s řídící skupinou a tam budeme hovořit o výsledku vyjednávání, protože, jak víte, Eh, vyjednává se ve čtyřtýdenním eh, cyklu. Během prvního týdne se připravují pozice obou stran, druhý týden eh, tam vlastně se hovoří o změně ustanovení a teď je třetí týden, teď se vyjednává mm, vlastně o samotné podstatě a čtvrtý týden je potom týden pro uh, briefing Velké Británie a pana Barniera v pracovní skupině a řídící skupině Evropského parlamentu. Oficiálně v tuto chvíli probíhá třetí týden vyjednávání. První proběhlo 19. Eh, června a potom 20. července bylo druhé kolo, třetí kolo začalo v pondělí, jak víte, tento týden. A první kolo vyjednávání Eh, v podstatě znamenalo formální zahájení vyjednávání a potom 20. července proběhla prezentace pozic obou stran a třetí kolo, které eh, bylo zahájeno v pondělí, se nazývá vyjasnění. A já doufám, že v určitou chvíli během vyjednávání eh, se k tomu dospěje um, byly ustanoveny tři skupiny eh, v rámci vyjednávání a během tedy toho prvního, druhého, není třetího kola. A tyto tři pracovní skupiny se mm, zabývají jednak eh, eh, pracovními právy občanů. To je pro Evropský parlament velmi klíčové, protože Brexit vyvolal nejistotu pro evropské občany, kteří žijí ve Spojeném království a zároveň eh, pro britské občany žijící na kontinentě. A mm, teď je vlastně potřeba tyto ne, tuto nejistotu odstranit. A tady je pracovní skupina eh, druhá, eh, která se zabývá finančním vyrovnáním. A jak víte, v této skupině Evropská unie nebo jak víte, Evropská unie prezentovala velmi podrobný dokument, Eh, s tím, jak by finanční vyrovnání mělo vypadat. A pak je tady třetí pracovní skupina, která byla eh, ustavena eh, k dalším otázkám rozluky. Je tam celý seznam konkrétnějších bodů, které je třeba ošetřit předtím, než dojde k rozdělení v roce 2019. Jeden bod se týká Euratomu, jaderných otázek, otázek jaderné bezpečnosti a dohromady je tam asi sedm bodů, které se e, řeší v rámci té třetí pracovní skupiny. A dále bylo rozhodnuto, že nebude vytvořena další pracovní skupina, ale bude poveden přímý dialog mezi e, zástupcem e, vyjednavače z Evropské strany panem Olim Robincem, který je v čele administrativy, která je zodpovědná za Brexit ve Spojeném království. E, týká se to otázky Irska a hranice mezi Irskem a e, severním Irskem. Jsou tady tedy čtyři, v podstatě čtyři různé skupiny, které byly ustaveny eh, tedy eh, k finančnímu vyrovnání, občanským právům, k ostatním otázkám o rozluky a potom eh, je tam specifický dialog mezi oba, oběma zástupci k otázce hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Tolik tedy k tomu schématu vyjednávání, eh, jak to bylo nastaveno a zorganizováno. A já bych rád připomněl, že v tuto chvíli se tedy nacházíme ve třetím vyjednávacím kole a čtvrté kolo by mělo proběhnout koncem měsíce září a následně další eh, kolo proběhne v říjnu. A Nyní eh, k podstatě dosavadního vyjednávání, to je mé druhé téma. Já si myslím, že tady se snažím otevírat dveře, které jsou již otevřené. Um, V podstatě jde o to, že dochází k pomalému pokroku, což samozřejmě souvisí s tím, že od obou stran potřebujeme eh, poziční dokumenty ke každé záležitosti předtím, než je vůbec možné skutečně zahájit vyjednávání. A pokud pouze jedna z vyjednávacích stran předloží tento dokument a druhá strana ne, tak je obtížné vyjednávání zahájit. Myslím si, že je zatím zřejmé, že eh, obě dvě strany se donívají, že scénář eh, nedosažení dohody je nejhorším scénářem, že to nepřipadá v úvahu, protože eh, samozřejmě eh, v určitý okamžik všichni hovořili o tom, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda, ale to v tuto chvíli tady již tolik neplatí. Pak je tam druhá změna od počátku vyjednávání Je tady větší pochopení ze strany Spojeného království, protože je zapotřebí mít přechodné ujednání. Od prvního dne Evropský parlament eh, zastával tento názor, můžete si to přečíst i v usnesení Evropského parlamentu, ehm, že vlastně není možné za 14 nebo 15 měsíců se dohodnout na eh, vyjednat dohodu o vystoupení Spojeného království, to znamená občanská práva, finanční vyrovnání, irská hranice a další témata. A navíc se dopracovat k podrobné dohodě o budoucím vztahu Velké Británie a Evropské unie. Vypracovat něco takového během 14 měsíců nám od prvního dne připadalo nemožné a z toho důvodu usnesení, eh, které jsme v Evropském parlamentu přijali, obsahuje odstavec o možném přechodném období, které bude časově omezeno. My jsme hovořili o, o období eh, tří let, jestli si to pamatujete. A nyní eh, vzniká stále větší přesvědčení o tom, že takové přechodné období bude skutečně zapotřebí. A e, jaký bude konkrétní obsah tohoto přechodného období, o tom se samozřejmě musí jednat. A čím více času ztratíme v příštích měsících, tím bude zřejmější, že přechodné období může být pouze určitým prodloužením eh, statusu quo současné situace, protože eh, si nelze představit, eh, že bychom za několik týdnů nebo měsíců vypracovali zcela jiný systém. Takže dohoda je lepší než žádná dohoda a za druhé budeme, ano, budeme potřebovat přechodné období, budeme potřebovat určitou dobu na to, abychom eh, finalizovali podobu budoucího partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Tato myšlenka je stále více akceptována všemi stranami. Jak jste jistě zaznamenali, Spojené království vydalo v posledních dvou týdnech celou řadu dokumentů. Některé jsou opoziční dokumenty, některým říkáme eh, dokumenty o partnerství a čtyři z těchto sedmi eh, dokumentů se zabývají zejména budoucím vztahem Spojeného království a Evropské unie. Já mm, tady nejsem um, proto, aby se vyjadřoval k těmto dokumentům, a to proto, že se doníváme, že potřebujeme nejprve dosáhnout dostatečného pokroku, pokud jde o dohodu o vystoupení z Paného království, než budeme eh, diskutovat o budoucím vztahu. Nemyslíme si, eh, že v tento okamžik bylo dosaženo dostatečného pokroku, v otázce dohody o vystoupení a o hlavních prvcích takové dohody, abychom mohli zahájit hloubkovou diskuzi o budoucím vztahu. Což znamená, že nejprve musíme dohodu o vystoupení dotáhnout do konce a jako parlament jsme již naznačili, že dostatečným pokrokem Eh, se rozumí vše, co je potřeba k tomu, abychom mohli zahájit další diskuzi o budoucím vztahu obou stran. Eh, tyto různé dokumenty, které vydalo Spojené království k budoucímu vztahu, vychází z myšlenky, že Evropský soudní dvůr tady nebude mít eh, dohled, eh, potom eh, plný rozsah kompetencí v oblasti obchodu a dále nebudou pokračovat platby do evropského rozpočtu, do rozpočtu Evropské unie. Potom otázka občanských práv protože já vím, že váš výbor eh, je plně zapojen do této diskuze a já bych se chtěl vrátit k těm třem eh, klíčovým tématům, které řešíte, to znamená přes příhraniční pracovníky, vysílání pracovníků a koordinace sociálních systémů. To jsou tři klíčové oblasti v této diskuzi o občanských právech. A já bych nejprve eh, pohovořil obecně O tom se udělali obě strany, vypracovali tabulku. Tato tabulka byla zveřejněna eh, Evropskou unii i Spojeným královstvím a jeho vládou. A v této tabulce se srovnávají pozice obou stran. Eh, je tam zelenou barvou o označeno to, na čem se shodneme. Červené to jsou eh, rozporuplné otázky a to, co je vyznačeno žlutou barvou, znamená, že je potřeba eh, toto téma ještě více objasnit. Ehm, potom eh, diskuze o sjednocování rodin po vystoupení Spojeného království z EU. A potom Mm, omezení některých administrativních postupů, nedostatek uznávání příspěvku do sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království. Tam je nedostatek eh, jasné úpravy, pokud jde o příhraniční pracovníky a pak jsou tady další otázky, které se týkají volebních práv, profesních kvalifikací a další ekonomická práva profesní kvalifikace a práva s tím související a další ekonomická práva byla označena žlutou barvou, neboli mm, e, je potřeba mm, tyto věci dále vyjasnit. Evropský parlament v rámci konference předsedů, eh, v rámci tedy té řídící skupiny se snaží eh, posunout vyjednávání dále a tlačit na to, aby obě dvě strany Eh, dospěli k nějakým závěrům, pokud jde o občanská práva, protože si nedovedeme představit, eh, že eh, bude pokračovat to období nejistoty pro občany, které trvá 14 nebo 15 měsíců. A já opravdu dostávám stovky měsíců, možná jsou to tisíce dopisů osob, které se snaží kontaktovat Evropský parlament se svými obavami, v souvislosti s jejich statutem, neví, eh, jak na tom jsou a to se netýká pouze evropských občanů žijících ve Spojeném království, ale i občanů Spojeného království, kteří žijí eh, v některém z členských států Evropské unie. A eh, jeden z nejstrašnějších případů byl ten dopis který byl zaslán ministerstvem vnitra stovkám občanů Evropské unie, kde byli vyzváni, aby opustili Velkou Británii. Později eh, samozřejmě přišlo to prohlášení, že šlo o omyl, ale ehm, nejenom v Británii, i v Evropě, v některých členských státech vnímáme jakýsi pokus vnímat občany Spojeného království v EU jako cizince a e, občany Evropské unie e, v Velké Británii jako cizince, ale e, do data vystoupení Spojeného království, to jsou zkrátka občané Evropské unie. Příslušníci Spojeného království jsou občany Evropské unie a s nimi se musí nakládat eh, tak, aby to bylo v souladu s evropským právem. Je tedy zřejmé, že je zde stále více administrativních postupů Eh, které komplikují situaci pro evropské občany, aby získali nezbytné dokumenty ve Spojeném království, ale platí to i obráceně, protože jsem eh, obdržel i dopisy od eh, občanů, od příslušníků Spojeného království, kteří se stěžují na komplikace, komplikace v kontinentální Evropě. A my tady nehájíme pouze jeden typ občanů Evropské unie ale všechny občany Evropské unie, ať už jsou to občané Evropské unie žijící v Británii, stejně tak eh, jako hm, Britové žijící na území eh, kontinentální Evropské unie. Tento týden se vyjednávání bude zaměřovat na tři hlavní témata. Za prvé občanská práva, a to se přímo dotýká vašeho výboru kde se zaměříme na koordinaci systému sociálního zabezpečení. Budeme se věnovat otázce agregovaných práv, souvisejících práv. Zda budou pozastavena a dojde k jinému eh, nakládání s těmito právy po vystoupení Spojeného království a nebo jestli tato související práva budou existovat i poté. Potom za druhé přihraniční pracovníci. V dokumentu Velké Británie tento problém příhraničních pracovníků nebyl vůbec zmíněn. A pak je tady třetí téma, a to je vzájemné uznávání kvalifikací do budoucnosti druhé eh, hlavní téma kola, které proběhne tento týden, je vyjasnění eh, otázky finančního vyrovnání. A my očekáváme, že Spojené království zareaguje na dokument, který Evropská komise a pan Barnier eh, zveřejnili k finančnímu vypořádání a také k, pra, k právnímu základu. Jak na to Spojené království zareaguje? Na to, co je zřejmé, tedy to, že pokud existuje celá řada právních závazků, povinností, tak to vyvolává celou řadu finančních závazků, které musí být zohledněny. A za třetí, zde máme otázku Irska kdy proběhne první rozprava o otázce hranice mezi Irskem a Severním Irskem a jak jste jistě zaznamenali, Spojené království zveřejnilo velmi vyčerpávající dokument o tom, jak vnímají eh, budoucnost hranice a spolupráci Severního Irska eh, s Irskem po vystoupení Spojeného království, protože uh, Tady Evropská unie vstupovala do celé řady procesů eh, v souvislosti se Severním Irskem. A my neočekáváme nějaký zásadní průlom ve všech těchto tématech, ale očekáváme eh, pokrok v těchto různých tématech, eh, tedy občanských právech, finančním vyrovnání a otázce Irska a Severního Irska. Eh, jaký je další úkol Evropského parlamentu? Eh, řídící eh, skupina a také, jak doufám, konference předsedů i já bychom si přáli příští týden předložit plenárnímu zasedání Evropského parlamentu návrh usnesení o právech občanů a já si myslím, že v tuto chvíli je na čase, aby Evropský parlament na základě svého prvního usnesení objasnil, s čím může souhlasit a s čím souhlasit nemůže hm, z návrhu předloženého Spojeným královstvím. Jak víte, hm, tam jde hm, o statut usídlené osoby, jak se tomu říká ve Spojeném království, a tam bude zapotřebí předložit osobní žádost eh, každým jednotlivcem, aby tento status mohl být udělen oficiálně. Bylo řečeno, že mm, tento proces bude hladký, jak tvrdí Spojené království. Ovšem, pozice Evropského parlamentu a Evropské unie je, že by stávající situace měla pokračovat, tak abychom zajistili práva eh, příslušníků Spojeného království, kteří žijí na půdě Evropské unie a zároveň to stejné se zaručí také pro státní příslušníky států EU žijící ve Spojeném království. A proč eh, takto vlastně měnit nebo komplikovat eh, to systém ve Spojeném království v budoucnosti? A eh, ono se to, eh, potom jde tady také o dohled, protože ono se to týká občanů Spojen, eh, Evropské unie a proto je potřeba tady, aby na to dohlížel soudní dvůr. A potom Velká Británie tvrdí, že mají velmi kvalitní soudy, o tom my samozřejmě nepochybujeme, jistě jsou to kvalitní soudy, ale je to také otázka k řešení. Myslím si, že bychom měli jít na plenární zasedání 3. října. To je první plenární zasedání v říjnu a to bude se konat v úterý. A my bychom tam měli předložit usnesení, ve kterém by bylo jasně řečeno, že Evropský parlament po těch týdnech a měsících diskutování a vyjednávání mm, předkládá to, co je pro něj e, přijatelné a co ne. Je lepší, abychom to řekli v tuto chvíli, než aby eh, to padlo až eh, na konci toho cyklu v roce 2019. Měli bychom jasně vymezit, co je pro nás přijatelné a co ne. A cíl je stále stejný. Chránit práva občanů. Já se domnívám, že cílem evropské demokracie není snižovat ta práva, ale chránit Ale nehovořím zde o nových občanech, jenom o nových občanech a našich občanech. Já hovořím i o britských občanech. Mluvím o všech občanech na evropském kontinentu a musíme je všechny chránit. Což znamená, že tohle by měla být hlavní filozofie celého usnesení. Samozřejmě, že usnesení bude zpracováno mnohem podrobněji v souvislosti s celým procesem a bude zcela nepochybně nutné v souvislosti s tím hovořit o otázce Severního Irska a hranice. Nedovedu si totiž představit, že by parlament nereagoval na ten rozsáhlý materiál, který Spojené království předložilo k otázce, jak by měla být řešena hranice mezi Severním Irskem a Irskem. My jsme ve svém usnesení uvedli, že nechceme eh, takovou tu hranici, ani nechceme ji zpřísňovat a chceme z ní vyjmout přístavy. To je vlastně závěr našeho usnesení. A bude to zároveň i možnost, jak se vyjádřit k celému pokroku. Zda je pokrok dostatečný, zda je pomalý, což je v tuto chvíli pravda. Pak by bylo velice složité to řešit, pakliže by se situace dostala až na úroveň října, kdy začne probíhat Evropská rada. A to si myslím, že je všechno obsahem občanských práv, otázka hranic, otázka postupu. Já si myslím, že demokraticky volené instituce, jako je Evropský parlament, by měly v říjnu rozhodně už provést první vyhodnocení a nečekat, až to dojde do fáze konce roku. A já se oso- osobně přemlouvám za to, aby nad tím, na tom pracovali eh, i ostatní, než nejenom skupiny, které pracují na otázce Brexitu, abychom byli schopni rozšířit počet skupin a týmů, které se věnují otázce Brexitu. Na tom se v tuto chvíli pracuje. Tolik tedy k tomu. Nemohu vůbec říci, že by to bylo stručné shrnutí, ale nebylo až tak dlouhé. Shrnutí toho, jak v tuto chvíli vypadá situace aby váš výbor měl představu, aby měl také informace o tom, kam se naše vyjednávání posunulo. Děkuji. Děkuji vám za úvod. Nebyl to už krátký úvod, určitě ne, ale byl cený. Je to dobrý začátek další debaty a je to také dobrý podklad pro ty, kteří v tomto sále nesledovali tyto eh, debaty až tak podrobně. Je to pro nás všechny možnost zorientovat se v problematice a klást otázky. Já v tuto chvíli předám slovo koordinátorům výboru. A ti, kteří budou chtít požádat o slovo, tak se mohou přihlásit. Je zde eh, Tomas Má, a Tlume, se přihlásili. Máte tady možnost zařadit se na seznam. Budeme se snažit eh, pracovat co možná nejvíce efektivně, jelikož pan Ferhoštad nemůže s námi se trvat celý večer. My jsme už tak vděční, že mezi nás dorazil, jsme moc rádi že se o tuto otázku tak zajímáte. Začneme tedy koordinátorem EPP David Karsa. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Fehoštate, za to, že jste mezi nás dorazil. A také chci poděkovat za vaši úvodní přednášku. Nevím, jestli jsme dosáhli dostatečného pokroku ve věci občanských práv. Mě opravdu zajímá jedna konkrétní skupina, o níž jste hovořil, v souvislosti s občanskými právy. A to je ochrana a záruka již získaných a nabitých práv evropských občanů na území Vyspaného království. Co můžeme udělat? A jak to řešit, aby tito lidé měli nadále přístup ke zdravotnictví a školství. Máme v této věci uh, učiněno dost. Jsou to práva, která jsou žlutá, zelená nebo červená, to je ta klasická tabulka, o níž se už předtím hovořil, tak na to se chce zeptat. Děkuji. Za SAD Sečo Petráz Pěto, prosím, máte slovo. Yes. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji eh, kolego Verhofstadte za tvou prezentaci a za to, že jsi přišel na náš výbor. Domnívám se, že je zcela zásadní, abychom skoordinovali náš postup v této otázek, protože to je určité bojové pole. Eh, britská vláda eh, od té doby, co došlo k těm posledním národním volbám, eh, vlastně změnila situace a my musíme bránit náš vnitřní trh a také právo evropských občanů eh, a také ze strany eh, vyjednávačů je třeba postupovat tak, abychom chránili evropské občany a to zahrnuje samozřejmě i britské občany a práva občanů musí jít ruku v ruce s vyjednáváním záležitostí o vnitřním trhu. O jednotném trhu, promiňte, eh, taky dobrou zprávou je, eh, že Parlament se zaobírá otázkou, proč musíme změnit status týkající se pracovních a sociálních práv občanů, eh, kteří eh, tvoří součást Evropské unie. A myslím si, že je zcela zásadní, abychom zůstali pevní v této otázce, protože strategické chování komunitárních zástupců Mm, nevím, zda mám říci, eh, že jak si se od, eh, že eh, britská vláda se odchyluje od této otázky ve vyjednáváních. I tady musíme zůstat naprosto pevně a zásadní, zejména co se týče ochrany občanů. A musíme si samozřejmě uvědomovat, že chceme dosáhnout dobré, inteligentní a spravedlivé dohody inteligentní, spravedlivé. Inteligence bude spočívat v tom, že z hospodářského hlediska budou moci z této dohody mít profit obě strany, ale je třeba zaručit přitom rovnost příležitostí a dodržování sociálních práv občanů, kteří jsou členy Evropské unie. Eh, důležité je zabezpečit systém koordinace sociálního zabezpečení, což je velice obdobné tomu, co teď máme jak pro zaměstnance, eh, kteří již pracují v Evropské unii, tak i do budoucnosti. Je mm, samozřejmě třeba uvědomit si, že tady budeme mít tedy to přechodné období a pak tedy to období, kdy dojde k vystoupení Velké Británie, ale je třeba dbát na to, aby Brexit probíhal spravedlivě, abychom se o to postarali jako zástupci parlamentu, protože je více než 5 milionů občanů, o jejíž budoucnost v tomto vyjednávání jde. Domnívám se, že by bylo chybou že je chybou, jakou strategii má Velká Británie, když vidíme, že občané odcházejí z Velké Británie a o 20% se snížil také příchod jiných občanů do Velké Británie. Myslím si, že i v tomto smyslu musíme zůstat pevně odhodlaní, co se týče tedy datumu vystoupení. Zdá se, jako by britské úřady chtěly, aby od té doby, co byl zaslán ten dopis aktivující článek 50, už doč, dojde prostě k nějaké aplikaci dopadů e, tohoto, této aktivace, ale my musíme bojovat o to, aby skutečně k tomu došlo až v době, kdy Velká Británie vystoupí. A teď velice rychle se blížím k závěru. Za prvé je třeba zachovat judikaturu Evropského soudního dvora v sociálních otázkách, protože známe britský systém, eh, kteří, který se řídí judikaturou. A proto je třeba zachovat základní práva pracovní i sociální jejich občanů a samozřejmě také, co se týče rezidence, čili trvalého pobytu když se hovoří o akreditaci, eh, hovoří se o tom, že po je třeba, aby tady došlo k flexibilnímu přístupu ve Velké Británii, protože není možné, aby byrokratickým postupem se nějakým způsobem spožďovala či zbržďovala práva evropských občanů. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď poprosím za EKR paní McIntyre. Děkuji, Děkuji vám, pane Fehoštete, za velice detailní nastínění situace a za pozitivní přístup k věci. Řada komentátorů tvrdí, že Brexit přinese závažné dopady, pokud jde o snížení úrovně ochrany práv pracovníků ve, ve Spojeném království. Já se nedomnívám, že to je pravda. Mám za to, že Spojené království už tuto chvíli má vyšší požadavky na bezpečnostní standardy a na ochranu práv pracovníků. Jsou přísnější než evropské předpisy, takže zřejmě budete souhlasit, že historie ukazuje, že Spojené království se velice zasazuje o slušné zaměstnání. Já vám uvedu několik příkladů, kde Spojené království již ukázalo, že jedná nad rámec stávajících evropských eh, předpisů, co se týče nerovnosti, pokud jde o sdílené rodičovství a rovné podmínky. Tohle bylo zavedeno už v roce 2014 ve Spojeném království a my jsme na evropské úrovni něčeho takového zatím nedosáhli. Ve Spojeném království je zaměstnanost žen o dost vyšší, než je průměr v Evropské unii. U nás je to něco jako 71%, v Evropské unii 64%. Co se týče mest, tak na, národní eh, minimální mzda měla být do roku 2002 60%. To měl být medián a to měl být, to měl být národní průměr. Jenom několik dalších příkladů uvedu. Ve Spojeném království se důsledně dbá na to, aby to byl v oblasti ochrany a bezpečnosti práce jeden z nejlepších států. My máme, jen, máme nejmenší počet úmrtností. Myslím, že jsme za Maltou, pokud jde o nemoci z povolání, které vedou k pracovní neschopnosti. Těch máme vlastně úplně nejméně. Máme nejméně e, úrazů. Ten seznam je velice dlouhý. Spojené království už tak jako tak je napřed oproti tomu, čeho se snaží v oblasti zaměstnanosti a sociální záležitosti dosáhnout Evropská unie. Nikdo nechce využívat Brexit jako možnost uh, podkopat práva zaměstnanců. Já doufám, že nám i vydáte toto ujištění. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli dávám slovo panu Kalve Šambu za Alde. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji ti, Gý, za tvou prezentaci. Za alde nechci zopakovat mnoho eh, věcí, protože z mnoha souhlasím, co se týče globality problému, zejména co se týče britské legislativy pro zaměstnance. To je třeba ještě prohloubit, toto téma. Ale víme, eh, co se týče dohod bylo všechno produkováno nebo bylo všechno vytvořeno pracovními skupinami v parlamentu a myslíme si, že jsme vytvořili solidní základ. Nelze zapomínat na to, že v současné době rok po roce se nedohodlo vůbec nic. Vůbec nic se nedohodlo, i když to je na papíře. To znamená, že se blížíme k určité možnosti vydírání eh, prostě věčnému očistci, eh, protože toto vykořišťování dopadne na mm, občany. Eh, je tedy třeba, aby vyjednávači byli absolutně pevní, aby neměli vůbec strach vyjednávat věci, a bylo by neobezřetné nemít plán B a nebo C, který by počítal s tím, že kvalita života a kvalita občanů by eh, mohla znamenat eh, ohrožování a vykořišťování, o kterém jsem hovořil. Co se týče konkrétních věcí, které se reklamovaly pro, za, v rámci pracovních práv, sociálních práv, to už všechno říkali kolegové Gutierrez a další. Ale je tady ještě jedna věc, to je zásadní otázka, která pro nás je velice významná. My, proč je pro nás je Evropa velmi důležitá. Podívejme se na Erasmus, na vzdělávací programy. Tady je třeba ochránit možnost pokračování práv osob, kteří jsou již zapojeni do těchto programů, aby byly i nadále pokrýváni příslušnými for, eh, fondy. A e, Myslím si, že prostě toto vyjednávání bude mít enormní dopad na evropské občany. Někteří schudnou, to všechno je pravda. Ale to, co můžeme říct si teď, o tom se nemluvilo, protože nebylo dohodnuto nic, je, že je třeba soustředit se na problematiku související s AKY. To znamená, že je tady řada osob, kteří si kladou otázku, no co se se mnou stane. To jsou aktuální problémy, teď my nevíme, jak to bude vypadat s hranicemi a tak dále, ale musíme být absolutně jasní, musíme si uvědomit, že třeba zavést i unilaterální opatření, abychom chránila práva občanů. Týká se o zabezpečení věrohodnosti Evropské unie, o kterou se hraje. A na závěr Evropa a občané Evropy eh, musí být hrdí a musí mít naprosto jasnou představu o tomto projektu. Já za sebe říkám, že se tak trochu obávám, abychom nevstoupili do výkladů a interpretací, co to tedy znamená sociální záležitosti, ale naše vize Evropské unie jasná, je sounáležitost členských států, a z toho vyplývají jak práva, tak i povinnosti ale neexistují tady nějaká eh, vyjednávání prostředníků v jednoho či druhého. A my musíme teď chránit především eh, evropské občany, ale včetně tedy britských občanů. Ale musíme mít naprosto jistou záruku v tom, že eh, Brexit nedotkne se negativně všech osob kterých se eh, Brexit týká. Děkuji mnohokrát a teď Martina Anderson za GUE. Uh, děkuji, děkuji Guy za prezentaci. Určitě platí opět, že v této dané situaci je žádná dohoda lepší než špatná dohoda. To pro vás určitě není nic nového, protože už jsme to řekli několikrát. Já bych se chtěla vyjádřit k tomu materiálu Irska z 16. srpna. Zde, se, eh, je, zde je na jednu stranu překvapivé, že se zde opakuje opět eh, změní z toho eh, usnesení žádná přísná hranice, eh, dohoda Černého pátku. A jak víte, my máme diplomatický pas Irska, my doufám, budeme nadále požívat evropských práv. To znamená, že když se hovoří o právech občanů, tak jde právě o toto. A já bych ráda, abychom se dále za, za, zamysleli nad tím, co říkáte, protože všechno jsou to květnatá slovíčka, ale v podstatě obsah je, zde není žádný. Je, když jsme si pročetli tento dokument, tak eh, podle našeho názoru jde, je to opravdu eh, z velice složité. Nemusíme být nutně členy celní unie, ale můžeme být eh, přidruženým členem a pokud s tímto nebudete souhlasit, tak vlastně zničíte celou eh, dohodu o Černém pátku a nakonec to bude chyba Evropské unie, pokud se toto celé rozpadne. Já si myslím, že to je naprosto neuvěřitelné. Někteří říkají, že Brexit je něco, delu, eh, něco jako deziluze. Já si myslím, že nemají pravdu. Je třeba se soustředit na mírový proces, na dohodu eh, dobrého pátku a je třeba zachovat to, co, čeho bylo dosaženo. V kontextu občanských práv je však třeba říci, že je třeba pamatovat na těch 1,8 milionů, kteří žijí na severu, ti mají právo na irský, pla, na irský pas, nenutně všichni mají však vůbec vydaný pas, je to země, kde ne všichni mají pas, v Německu je to nepochybně podobné, ale jsou to stále občané Evropské unie. Uh, pak jsou zde ti, kteří mají irský pás a jsou to irští občané, kteří žijí na severu, měli by nadále požívat evropských práv. Hovoříme zde o článku 9, o rovném zacházení, o článku 10, o právu volit. Já se domnívám, že v tomto kontextu by se tohle všechno mělo řešit, protože lidé to bude, lidi to bude zajímat. A potom v kontextu páteční dohody a součástí mezinárodního práva, tak musím říci, že Irové na to velice spoléhají a doufají, že podle článku 3,5 bude, budou dodržena všechny závazky. Je to dohoda, kterou musíme prosadit, aby byl dále rozvíjen mírový proces, aby všechny potíže, s nimi se v tuto chvíli potýkáme, byly řešeny. Já si myslím, že Evropská unie by měla apelovat na britskou vládu. Eh, jedna věc je to uvést v novinách, že je to pozitivní, ale ne, nedělají nic jiného, než že se snaží využívat té složité situace, která v tuto chvíli v Irsku vyplynula. A Brit, britská vláda se o toto zasadila. Já doufám, že eh, na tom bude nadále trvat, že se rámec páteční dohody podaří zachovat, protože je to taková páteřní část. Já vám děkuji za vaše prezentace, děkuji za práci na tomto materiálu a doufám, že parlament bude stát za svým usnesením, kde eh, uvedl, že veškeré o veškerá ustanovení páteční dohody bude respektovat. Děkuji. Tedy Ranken za zelené, prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych také ráda řekla, že to byl velice rozsáhlý úvod. Mně to stále ještě připadá velice divné i potom vašem úvodu mě se stále zdá, že to je obrovský chaos. Já si myslím, že teď se snažíme uklidit ten chaos ale řada otázek ještě vysvětlena ani nebyla a já jsem doufala, že se podaří soustředit se více na věcnou stránku věci, že to bude více obsažné. Já myslím, že opravdu musíme pokročit dál. Já jsem byla spokojená s tím, s tím, co říkáte, že jakákoliv dohoda je lepší než žádná dohoda. Je to dobře, pokud to britská strana uvidí stejně, ale moje otázka zní, pokud ta situace je nadále tak chaotická, jako je, a probíhá přípravná fáze, kdy není vlastně žádná dohoda k dispozici, tak to je stále ještě varianta. Ta chaotická situace, která mě možná nadále motivuje k, to, eh, k tomu, abych zde zůstala, protože doufám, že Spojené království se znovu přihlásí do Evropské unie. Já bych eh, ráda řekla, že chci zareagovat na to, co jste říkal o dopise, které dostáváte od britských a nebritských eh, občanů, kteří mají obavy o svá práva. Já si myslím, že ať už bude v dohodě nakonec úplně cokoliv, tak jejich obavy je třeba řešit samostatně, aby se nedostali do toho celkového balíčku. Já myslím, že tohle je naprostá nutnost. Jsou to lidé, kteří si e, založili domov v jiné zemi a musí žít v chaosu, který teď vznikl. Konkrétní otázky od Jean Lambert, od kolegyně. Jednak o, mě zajímají osoby samostatně výdělečně činné a podnikatelé. Ti jsou prioritou v tom přechodném období eh, rozšíření. A já si myslím, že by tohle mělo být také předvídáno v souvislosti s dohodou o Brexitu. A druhá otázka zní, co vysílení pracovnice. My v tuto chvíli řešíme prodloužení směrnice, která se opírá o svobodu služeb, ale zároveň se velice dotýká občanských práv a práv zaměstnanců. A tak moje otázka zní, jak by se ta eh, debata měla dále směrovat. A poslední otázka. Často se říká, že všechny vlády těch 27 zemí jsou jednotné. Ale když bych chtěla být mít trochu ostřejší jazyk, tak bych řekla, že to je něco, co chtějí tyto státy ukázat, čím se chtějí předvést. A možná je to také prostředek k tomu, aby taková jednota byla vůbec dosažena. Děkuji. Děkuji, prosím, Raymonda Finsleyho za EFDD. Děkuji vám. Hezké odpoledne, paní Verhofstadte. Spojené království má veliký deficit v obchodě s EU. E, e, miliony e, zaměstnání bude závisl, závisí na britských trzích. Britská ekonomika je stejně velká jako, spojení, jako 20 ekonomik ve tedy členských států. Jak vysvětlíte, že přijdou tisíce lidí o práci? protože třeba chránit jejich projekt za každou cenu v rámci jakéhokoliv konfliktu. Není nějaká dohoda o, o volném obchodě ekonomickém zájmu těchto zaměstnanců, já si myslím, že je třeba, abyste více uvažovali o zájmy jednotlivých občanů a ne o zájmy vašeho projektu. Souhlasili byste se mnou v tom, co řekl již kolega přede mnou, že parlament Spojeného království má již práva, která jsou daleko vyšší než práva zaměstnanců v Evropské unii a budeme v této politice pokračovat. A v souvislosti s tímto think tankem pro evropským, eh, tak bylo nahospodařeno ohromná částka miliardová. A co si myslíte, kolik by bylo třeba vrátit eh, Spojenému království? A co se týče vaší fráze no deal je lepší než špatný deal, rád bych vám řekl, že jakákoliv dohoda, která bude takovéto pohody, po, povahy, bude zamítnuta britským parlamentem, protože my si chceme zachovat naši eh, svobodnou nezávislost. Děkuji. A nyní má slovo pan Dominik Martán za ENF. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, koordinátoři. Pane koordinátore, tedy já mám strach. Mám strach, protože tu a tam slýchám, že toto je katastrofa pro Spojené království eh, podle různých průzkumů veřejného mínění a podle analýz je to chyba. Kdyby mohli znovu hlasovat, že by prý hlasovali jinak. Ale e, nejsou tady stejné analýzy a stejné průzkumy veřejného mínění. To, co se týče zaměstnanosti a sociální otázky, vy byste si přáli, celá řada z vás si přeje, aby se stalo, jako kdyby k ničemu nebylo došlo jako kdyby se nic nezměnilo a že je třeba absolutně zachovat rovnost přístupu. Jakoby mimo Evropu, mimo Evropské unii neexistoval život. Jakoby mimo tuto unii neexistovala budoucnost. No, drazí kolegové, mohu vám připomenout, že přece jenom na naší planetě máme určitý počet zemí, desítky zemí, daleko více tedy než 27 zemí, které žijí mimo Evropskou unii, včetně občanů, kteří jsou v šengenském prostoru. Pane koordinátore, příklad Švýcarska, sousedního státu, malinká země, které se vede velice dobře. Ale rád bych vás upozornil, pane Zda můžete něco k tomu říct, vy říkáte ano, ano, ale já chci pokračovat. 29. září 2009 jste řekl, a teď budu citovat, mm, Lisbonská dohoda, zejména eh, ta listina umlova základních práv, která ho eh, eh, mm, bude doprovázet, představuje právní základ článku 50 tak trochu vám něco řeknu, co zkomplikuje život, protože právní základ říká, je třeba respektovat práva zaměstnanců a to je váš předmět v rámci kolektivního vyjednávání a tady nemůže docházet k žádnému sociálnímu dumpingu, bude-li ratifikována Lisabonská smlouva. Teď jsem vás citoval z 29. září 2009. My tady vidíme přece sociální dumping a směrnice o vysílání pracovníků představuje vážné obavy. A vy jste řekl, pane Kornáte, v roce 2009 tedy mimořádnou větu. A v roce 2009 po druhém hlasování v Holandsku, a teď vás opět cituji, jste řekl, dnes zažíváme vynikající mimořádný den pro Evropu. Dnes je prvním dnem nové budoucnosti pro demokratickou, silnou, jednotnou Evropu. S touto dohodou budou Evropané schopni čelit všem problémům, jako je například finanční a hospodářská krize v rámci zachování koherentní a efektivně fungující Evropy. V roce 2009, po roce 2008 a teď po deseti letech, takřka po deseti letech, tedy hledíme na toto vaše vyjádření. Vy jste hovořil o jediné koleji, jediném hlasu, který bude mít Evropa ve světě v zájmu občanů. No tedy, promiňte, že vás teď konfrontuji s vašimi větami, ale to je zásadní. A teď tedy, abych to uzavřel, protože demokracie je slovo, které máte neustále v ústech, přece jen více než rok 17 milionů, ne, prostě celá řada milionů evropských a eh, anglických občanů už řekla ne. Znamená to tedy, že eh, v určitém momentu v tomto sále nebo během celých vyjednávání si můžete na to vzpomenout, že tady existuje svoboda národů, aby oni sami rozhodovali o sobě, pane koordinátore. Já bych vám spíše říkal, mm, já bych vás spíš požádal o to, abyste se choval pokorněji. Děkuji vám, pane koordinátore. Děkuji vám. A Stále ještě tady máme sedm jmen kolegů, kteří chtějí položit otázku panu Verhofstadtovi. A vrátíme se k ním, protože si myslím, že nejprve byste vy měl za, vlastně odpovědět na ty příspěvky, které tu zazněly, zareagovat na ně a uvidíme, zda nám zbyde čas na to, abychom se vrátili a dali příležitost těch sedmi, těm sedmi dalším. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Možná, že bych zahájil eh, na tu poznámku poslední 17 milionů. Máme tady stále ještě 45 milionů, eh, kteří žijí mimo a kteří nebyli schopni se vyslovit. Já respektuji právo, ale přece jenom ta matematika vypadá trochu jinak. Máme-li tu 17 milionů, kteří řekli pro Brexitu, ale máme tady také velký počet občanů, kteří chtěli zůstat. 45 milionů. Já respektuji, kteří žijí tedy mimo Unii. A je třeba respektovat samozřejmě rozhodnutí občanů, ale je třeba propůjčit dohodě příslušný obsah v rámci respektování tedy tohoto rozhodnutí. A o tom budeme s nimi diskutovat. Pane Fenči, musím vám říci, že jste mě překvapil, protože mám dojem, jako kdybychom se snažili vypudit Brity. No my jsme neudělali vůbec nic, to byli oni, kteří se rozhodli vystoupit z Evropské unie. Je to jejich suverénní rozhodnutí, svrchované rozhodnutí, protože vy jste tady zprostředkoval dojem, eh, vy neberete v úvahu toto a nezohledňujete toto a nevidíte co ztratí ekonomicky zbytek Evropské unie. My jsme se přeci nerozhodli vypudit eh, Velkou Británii, bylo to její svrchované rozhodnutí. A vzdali eh, je to správné rozhodnutí nebo ne, to rozhodně nepřísluší mně posuzovat. Já jenom vidím to, eh, co se děje a vidím, že eh, celá řada politických stran začalo mít pochybnosti o hospodářských dopadech eh, tohoto rozhodnutí. Ale je to vaše odpovědnost, za to nepřebírám spolu odpovědnost eh, v Evropském parlamentu, tedy za tato tvrzení. A teď se vrátím k těm prvním dvěma příspěvkům učiněným ze strany koordinátorů za EPP, zejména se vrátím k tomu, co řekl pan Kaza. Problém s návrhem týkající se občanských práv za naší stranu, jak to vidíme, nespočívá v tom, aby zavedený status byl zreduko, jakoby redukoval počet nebo množství práv to, co navrhuje britská vláda, se blíží eh, takřka k pokrytí všech existujících dnešních práv, možná s jednou velkou výjimkou, a to se týká eh, sjednocování rodin. Slučování rodin. A tady je také otázka, jak to bude vypadat s těmito právy pro zavedení toho nového statutu. Ale hlavním problémem je způsob, jak těchto práv dosáhnete. Musíte nejdřív předložit žádost, dojde k určitému procesu, možná, že za to budete muset taky zaplatit, možná, že tady budou vznikat různé administrativní překážky, budou tady administrativní překážky, protože bude nezbytné učinit to eh, ze strany každého jednotlivého člena rodiny. Ta rodina to nemůže udělat dohromady, ale musí to udělat každý jednotlivě. To znamená, hlavním problémem eh, je to, že toto bude omezovat stávající práva v oblasti slučování rodin, jinak je to hm, víceméně pokryto, ale druhá záležitost je, že musíte zvažovat, eh, jaká všechna řízení s tím budou spojena, protože náš postoj je, že my říkáme, ale my víme, kdo jsou evropští občané, kteří žijí v Británii, pojďme jim jenom prostě zaručit pokračování těchto práv to je jiný přístup, než přistupovat k tomu naprosto obráceně a říct, ano, je tam, jsou tam tři miliony lidí a od teďka tedy všichni musí podávat individuální žádost a ne za každou rodinu, ale každý individuální um, jednotlivec. A o to jde. To je ten hlavní rozdíl v postojích. Uh, Protože když já hovořím eh, se některými kolegy z Velké Británie, mě říkají, ano, v určitém mm, oblasti je to pokryto, co já vím. 80, 90, 90% práv je pokryto, ale musíte zažádat o to, abyste je obdrželi, zatímco teď děti to občané mají. No, eh, to jsem se snažil teď vysvětlit tu hlavní potíž kterou máme. A souhlasím s tím, co řekl koordinátor SAD. Ta, ten případ Evropského soudního dvora je třeba judikaturu respektovat a dodržovat ji. A jak už jsem řekl, my nechceme, aby každý teď musel prokazovat nějak nějakou individuální složku, jestli tam je dva roky, nebo tři roky, nebo pět let. Protože to není teď záležitost aktuální legislativy, současné legislativy tedy. Potom další kolegové Enrique a další Enrique například, ano, já si myslím, že jsem hovořil o těchto záležitostech. Začal jsem hovořit o tom, že musíme nalézat řešení a je jasné, že budeme připraveni, nedojde-li k tomu. Pakliže tedy vyjednávání nepovedou k ničemu konkrétnímu, ale eh, začíná se ukazovat, že koordinovaným způsobem můžeme dospět k dohodě týkající se tedy základu nového vztahu. Ale pravdou je, co jsme řekli, že není možné začít opravdu diskutovat, pakliže nedojde k pro, pokroku co se týče dohody o vystoupení, eh, protože eh, to je zakotveno v, ve smlouvě a ve smlouvě, v evropských smlouvách se praví, že k dohodě musí nejprve dojít k dohodě o výstupu, než bude vyjednána dohoda o novém partnerském vztahu s Evropskou Eh, s Velkou Británií. Jak víte, parlament již zaujal svůj postoj v této otázce a oznámil, že je to asociační dohoda, která by byla nejlepší dohodou pro nové partnerství. Proč? Protože asociační dohoda není pouze dohodou o obchodě a ekonomice, ale týká se rovněž dalších záležitostí, například koopere spolupráce v oblasti výzkumu, v oblasti kultury, v oblasti obrany, zahraničních záležitostí a tak dále. Paní Anderson, co se týče Severního Irska, domnívám se, že se snadno hovoří o severním Irsku, ale horší je, obtížnější je nalezat řešení. Opozice, jasná, nechceme mít hranice, nechceme mít ani polohranice, eh, abych to teď jenom tak zhrnul. A to musí být náš cíl a v současné době nevylučujeme vůbec nic. Jedinou věc, kterou jsem řekl před několika týdny, bylo, nepřipustme, aby tady byl zprostředkován nějaký dojem, že existuje cosi jako neviditelná hranice. Je-li to neviditelné, není to hranice, ne? Já pocházím ze země Magrita. Znáte ten obraz, není to fajfka. Hmm to je tak trochu tento surrealismus. Ano, máme hranice, ale není to hranice. A kde je teď teda? Tak je to hranice, nebo to není hranice? Je, je-li to neviditelné, tak podle mého názoru to žádná hranice není. Alespoň tak se mi to jeví, jinak by to přece nemělo žádný smysl. Byly doby, kdy neexistovaly v Evropě hranice v 18 století, když někdo cestoval nás do Itálie, Montalňo cestoval do Itálie, tak ho nezastavili na hranici, aby mu řekli, ukažte nám váš pás, protože to neexistovalo. Takže existoval evropský kontinent bez hranic, to není něco nového. Hranice něco, eh, co vzniklo v 19. století, v okamžiku, kdy jsme začali chápat, jakým způsobem zahájovat administrativní postupy, dokumenty, tak vznikaly hranice. Proč to říkám to teď, to tedy nevím, ale chtěl jsem vám jenom říci, že hranice je hranice a hranice, která není hranice, to se mi zdá být spíše magritovým obrazem než skutečností v politice. Ale není to snadná otázka k vyřešení. Já nejsem 100%, a to vám říkám naprosto otevřeně, přesvědčen těmi návrhy britské vlády. Absolutně ne. Myslím si, že potřebujeme více představivosti, abychom nalezli řešení. Jsem opatrný, když to formuluji tímto způsobem, že? Ohraničení, no, dohoda má tři části. Eh, záležitost hranic, eh, finanční, řešení finančních případů a já už jsem řekl za parlament, že my chceme učinit dospět pokroku v oblasti práv občanů, a, a protože formálně to budu samozřejmě uskutečněno až v okamžiku, kdy bude dosaženo dohody o vystoupení ale eh, od roku, od začátku roku 2019 Evropský parlament řekne ano, tomu bude dána zelená, ale souhlasím s vámi v tom, že to bude formální ohraničování, ale eh, v praxi to znamená, že dosáhneme-li dohody a budeme-li mít jistotu pro občany, no taky můžeme dát tuto jistotu už dnes a nečekat až vstoupí v platnost do, dohoda o vystoupení, dejme tomu v březnu 2019. Nebudeme říkat občanům, počkejte až do března 2019, až vám budeme moci něco říci, když dojde k dobré a včasné dohodě v rámci práv občanských, tak to můžeme občanům říci třeba, že formálně bude trvat ještě nějakou dobu, než v roce 2019 Evropský parlament bude schvalovat tuto záležitost, než bude přijata. Ale to je klíčovou záležitostí. Já už jsem to mnohokrát zopakoval těm skupinám, skupinám, které byly vytvořeny jak v parlamentu, tak ve Spojeném království. To je náš cíl, co možná nejrychleji dospět k dohodě pro občany, třeba že formálně toto všechno eh, bude mít zelené světlo eh, ze strany parlamentu až v roce 2019. Já, mou ambicí není nic jiného, ale já si myslím, že pravdou je, že parlament v tom hraje roli. Eh, protože mm, eh, máme tady určité ideologické rozdíly v rámci Evropské unie, zatímco oni reprezentují své vnitrostátní zájmy. Mm, ať už řekneme o Brexitu cokoliv, máme tady jednu pozitivní věc. Pozitivním aspektem je, že Brexit vlastně přinesl určitý tý pozitivní posun eh, v rámci myšlenky jednotné Evropské unie eh, v rámci veřejného mínění v Evropě. Vidíme vzrůstající důvěru občanů v evropský projekt. Takže mým dojmem je, že to vytvořilo více jednoty než jakákoliv komunikační kampaň, která eh, byla uskutečňována předtím. Tak si myslím, že můžeme být optimističtí. Já alespoň zůstávám optimistický. To byly tedy mé hlavní připomínky. First reactions. Fantastic. Eh, Skvělé. To znamená, Takže můžeme pokračovat v našem seznamu zájemců o diskuzi. A slovo má nyní pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. A pane Ferhoštata, jsem velmi potěšen, že jste to právě vy, kdo tady nesete zodpovědnost, protože vy rád diskutujete, a, takže to a, není podáváno nudně. Ehm, a ehm, Tady opravdu, eh, až budeme mít ty diskuzi, potřebujeme právě osoby, které budou chtít něčeho dosáhnout. Za druhé jsem eh, velmi přesvědčen, že paní May eh, nemilosrdně selhala. Několik mladých lidí zkrátka řeklo, že už si to nenechají líbit a proto tedy platí choďme k volbám a to platí samozřejmě i pro Německo. Pro nás je velice důležitý systém sociálního zabezpečení a pro nás je to velmi důležité. Dostali jsme mnoho informací od osob, které přišly z Polska, kteří říkají od e, tohoto rozhodnutí o Brexitu. My, e, Poláci, jsme pro následování, ne všechny skupiny, ale mnozí z nás Eh, to byli lidé, kteří zatím nebyli nikdy nelegální, byli žádoucí, měli své místo na pracovním trhu, byli zapotřebí, ale v tuto chvíli je ten postoj takový, eh, že Poláci by měli mm, všichni ven. Takže vidíme, že sociální zabezpečení tady musí být realizováno, jasná pozice pro ty osoby, které tam jsou a nesmí být následování z nepřijatelných důvodů, pokud jde o příhraniční pracovníky. Máme tady eh, v našem výboru směrnici o vysílání pracovníků, eh, vše má ale svůj čas a pokud jde o ty příhraniční pracovníky mezi Severním Irskem a Irskem, mnozí říkají ano, ta hranice musí být zachována a já vím, že 20 tisíc až až 30 tisíc pracovníků je tady každý den, ehm, kteří cestují z jedné strany hranice na druhou, protože pracují v druhé zemi a ty říkají, ano, my už to známe, víme, oč tady jde, ale když země odejde z Evropské unie, tak zkrátka není žádná jiná možnost, než že se opět zavedou hraniční kontroly a to musíme mít na paměti. To nemůže být pouze otázka ekonomická, musí to být také otázka mírového procesu aby se řeklo, ty eh, dřívější nepřijatelné situace, kdy se vedly války, to už se nesmí opakovat. A mm, dále si myslím, že nejdůležitější je eh, to, co jste řekl na začátku, že jste vylíčil roli Evropského parlamentu, mnozí to nevědí, řídící výbor, kde eh, hrajete důležitou úlohu. Lidé musí vědět, že poslanci jsou zapojeni, chceme transparentnost, vy jste o tom hovořil, hovořil jste o struktuře, budeme hovořit i o obsahu. Ale tady je problém, protože třeba někdy mm, britská strana ani neví, oč jde. Můžete zaručit, že paní eh, May za několik měsíců stále ještě uh, ponese odpovědnost, že tam zůstane Davis a tak dále. To zkrátka nevíme. Uh, a na naší straně je jeden kontaktní partner, to je pan Parnie a proto můžeme dobře pracovat. A já doufám, že mnoho lidí uh, pochopí, že Evropský parlament tady sehrává svou úlohu, významnou úlohu a to nám jistě pomůže dál. Děkuji, pane Mann. A já bych ráda požádala kolegy, aby hovořili maximálně dvě minuty, protože eh, čas se krátí. Pan Charsheimer. Děkuji. A děkuji panu Ferhofštatovi za to, že přišel mezi nás. Já tady zastupuji 6,5 eh, milionů občanů z West Midlands a ve Spojeném království a jejich zájmy podle mě nejsou britskou vládou zastávány ve vyjednávání. To je eh, takový eh, výrobní region a vláda tady řeší finanční služby a vysoké vzdělávání. A my eh, vlastně vyvážíme více do Číny než zbytek Spojeného království a to, k tomu vláda tolik nepřihlíží. Um, a uh, my tady také máme velké dotace a, a Toriové to příliš nezohledňují. Takže uh, Eh, jeden z těch, eh, nebo chtěl bych se vás zeptat jakožto zástupce v tomto procesu. Máte nějakou představu nebo dojem, že tady je něco, eh, co charakterizuje přístup Spojeného království ve vyjednávání, co by zohledňovalo regionální diverzitu Spojeného království? Je, jsou, jsou zde nějaké známky toho ze strany britské vlády? Eh, co by vycházelo z regionálního charakteru, eh, a nebo se tady eh, vyjednává pouze monolitickým, monotónním, centristicky dominujícím způsobem vlády. Děkuji. Pan Bašír. Paní předsedkyně, vážení kolegové, řečník hovoří mimo mikrofon. Děkuji. Jsou tady obavy eh, o práva pracujících, ale to je zavádějící. Brexit by neměl být vnímán jako příležitost pro omezování a snižování práv a ochrany pracujících v našich zemích. Tradičně eh, jsme měli náskok před Bruselem v této věci a já doufám, že to tak zůstane i nadále. Británie je jedním eh, z lídrů v Evropě, pokud jde o zdravotní a bezpečnostní eh, standardy a zbytek členských států v kontinentální Evropě by si z nás měl zjít příklad, také pokud jde o postavení žen a minorit v práci bruselští byrokraté tady eh, tvrdí něco jiného, ale ve skutečnosti je to tak, že britští pracovníci na tom budou bez Evropské unie lépe. Děkuji, paní Monan Chartier. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně a děkuji za vaše vystoupení. Informoval jste nás o vaší pracovní metodě, za to vám děkuji a děkuji vám také za to, že díky vám Evropský parlament může být e, zastoupen v tomto vyjednávání o Brexitu, protože velmi často se na to zapomíná. Chtěla bych vám položit dotaz Eh, Evropský parlament se také vyvíjí, pracujeme tady na směrnici o vysílání pracovníků a doufáme, že se nám podaří dotáhnout to k určité změně této směrnice, k její eh, revizi. Mnozí z nás tady spojují své síly, abychom to dotahli dále a mě by zajímalo, jakým způsobem eh, tuto změnu zohledníte, protože můj kolega Tomas eh, Mann tady hovořil o polských eh, občanech ve Velké Británii, ale je také pravda, že jsou tady britští občané v evropských zemích a ti jsou tady také zastoupeni a my to vše musíme zohlednit. Děkuji. Jana Tom. Děkuji Hegi za tvou prezentaci a chtěla bych pouze, aby se vyjasnily dvě věci. Když tady hovoříme o právech evropských občanů, tak bychom měli mít na paměti, na paměti že tady máme také mm, občany mimo EU. Je tady mnoho estonských občanů a dalších, kteří budou mít problémy. Mají ty problémy v tuto chvíli a Eh, pokud to nevyjednáme, tak to bude ještě horší. Potom další věc, která se týká práce. Vy jste tady hovořil o pracovní skupině, řídící skupině a někteří eh, výbory Evropského parlamentu eh, například kulturní výbor a další, vytvořili monitorovací skupinu k Brexitu, ale my jsme v podstatě nevěděli, jakým způsobem k tomuto útvaru přistupovat a jak vnímáte budoucnost s ohledem na tyto monitorovací e, skupiny? Jakou budou sehrávat roli? Paní Jongerius? Děkuji za prezentaci. A poté, co tady padly všechny ty otázky, tak mě tady napadly ještě dvě věci. Uh, jsou tady různí britští kolegové, kteří hovoří o tom, že práva pracovníků ve Spojeném království eh, jsou na tom lépe než práva pracovníků v EU. A to ve mně vyvolává eh, dojem, eh, že bychom se snad měli inspirovat Spojeným královstvím, ale já přitom mám dojem, že veškerý pokrok v sociálních oblasti byl v posledních letech blokovan eh, britskou vládou, i když i má nizozemská vláda tady také sehnávala eh, v tomto eh, určitou úlohu. A Mm, tady se hovořilo o směrnici o vysílání pracovníků a já tady na tom eh, spolupracuji s kolegyně a pracujeme také na koordinaci sociálního zabezpečení. Předkládáme tam nějaké nové návrhy a pokud v říjnu budeme mít usnesení eh, za Evropský parlament mm, o důležitých právech občanů, tak jak se naloží s těmito dvěmi záležitostmi? jste to zmínil, že je to důležité eh, pro práva občanů a v říjnu eh, stále ještě na tom budeme pracovat, na těchto dvou důležitých eh, aktech, tak jak to skloubit? Tyto tři otázky položila paní Maran Šatě a i vy k této věci. Ano, pokud jde o vysílání pracovníků, my si myslíme, že to eh, není součástí nebo nesouvisí to eh, s dohodou o eh, vystoupení Spojeného království. My si myslíme, že tady by nemělo být nic v souvislosti s vysíláním pracovníků, co by poškodilo vaši práci na novém systému, který bude fungovat v budoucnosti. A to je dohoda o vystoupení Británie. A to nějak by nemělo zkomplikovat eh, mm, změnu těchto věcí. Takže my si myslíme, že toto nějak, nějak nesouvisí, není to součást dohody o vystoupení, je to spíše Eh, něco, co musí být rozhodnuto na evropské úrovni a potom samozřejmě zohledněno v tom budoucím vztahu, protože my potom budeme mít druhou eh, velkou debatu a vyjednávání s Británií, až budeme hovořit o budoucím vztahu. A tam to potom bude sehrávat svou úlohu samozřejmě, ale ne teď v té dohodě a vystoupení. Pokud jde o pozici příhraničních pracovníků, myslíme si, že tady Spojené království by mělo zaujmout stanovisko, v té dohodě o vystoupení, protože to bude mít bezprostřední dopad na eh, mnoho osob. A eh, Británie se přitom k tomu zatím ještě nevyjádřila v tom dokumentu, který předložila. Pokud jde o koordinaci systému sociálního zabezpečení, tam jsem se o tom zmínil již úvodem. Eh, jde tam i o ta související práva a to samozřejmě musíme mít eh, na paměti. ten to systém těch souvisejících práv by neměl být eh, jaksi odložen nebo ohrožen kvůli tomu vystoupení z Spojeného království. To jsem chtěl vyjasnit, aby to bylo opravdu jednoznačné protože směrnice o vysílání pracovníků eh, je samozřejmě důležitá. Pak tady Jana hovořila o roli výboru. My rozlišujeme mezi tématy, eh, která eh, se dotýkají vystoupení z království, tam jsou zahrnuty výbory jako je Empl nebo Libe nebo Jury. To jsou výbory, které jsou plně zapojeny do diskuze a e, řídící skupina je e, pozývá na ta setkání, je tam paní Gresle a pan Artui, e, předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu a předsedkyně pro rozpočet. A v budoucnosti budou zapojeny všechny výbory, ale v tuto chvíli Hmm, ještě nevybízíme takové výbory, jako je výbor pro eh, dopravu, aby řešil otázky eh, jednotného nebe, hm, anebo aby kultura, výbor pro kulturu třeba řešil eh, otázku Erasmu. To zatím neděláme, protože v tuto chvíli nebo hm, o to půjde v té druhé fázi. A my tady máme dohodu že budeme dodržovat ty jednotlivé etapy, což znamená, že teď budeme uh, řešit určité věci a jsou do toho plně zapojeny příslušné výbory. Já teď pojedu do Štrasburku, kde budeme řešit CCC. To je vlastně jedna z mých nejoblíbenějších institucí nebo institutů. Možná, že v, protože v čele je uh, liberál, takže možná, že nejsem úplně objektivní. Ale Zkrátka, tam například i v CCC budu e, předkládat takový souhrn toho současného stavu a samozřejmě to budu, budeme poskytovat tento přehled i výboru pro kulturu, ale tam, kde budou zapojeny, protože není v našem zájmu, abychom v tuto chvíli tu diskuzi celou rozbíhali. Uh, například jak je, jaký by mohl být obchodní vztah s Británií, abychom do toho teď již zapojili výbor IMCO. Do té fáze jsme ještě nedospěli. V tuto chvíli řešíme dohodu o vystoupení a um, pan Barnier a také rada um, my, my, my tři instituce se v tomto případě všechny shodneme, což se nestává příliš často. A dohodli jsme se na tom, že vše eh, bude běžet eh, podle určitého načasování a etap a až budeme mít dostatečný pokrok v té základní fázi, tak potom přejdeme k těm dalším a potom ty další výbory budou mnohem intenzivněji zapojeny do celého procesu. Já vás pak samozřejmě vyzvu, abyste nám sdělili své stanovisko, jak máte budoucnost Blue Sky, Erasmu a tak dále. O, pokud jde o obranu, eh, a tak dále. A předsedové výborů čas od času se na mě obrátí a ptají se mě, co se s námi děje, kdy, kdy nás uvidí. Ale my jsme se tam ještě nedobrali. My zatím ještě řešíme e, občanská práva, finanční vyrovnání, Irsko, a irskou hranici a související otázky jako, pan, jako například pan Buzek, ten byl pozván do naší řídící skupiny, kde jsme hovořili o jaderné bezpečnosti a Euratomu, protože to bude mít, eh, tam to bude mít důsledky, eh, to vystoupení Spojeného království. Není to vždy snadné vysvětlit, ale snažím se ze všech sil. Pan Bašír. Uh, to je tedy opravdu smutné, že nás opouštíte, když máte ty skvělé výsledky v té sociální oblasti a tak dále, a tak bojujete za práva svých pracovníků. Um, tak eh, v tom případě nejsme příliš příkladem, pokud jde o solidaritu s těmi ubohými pracovníky, ale dobře, tak to zkrátka je, ale to je tedy osobní reakce. Potom pan Mann a pan Simon pan Davis, eh, vláda Spojeného království, eh, minister pro Brexit, paní May. Eh, já jsem viděl velšskou vládu, skotskou vládu, s nimi jsem se setkal, s regionálními orgány, jakožto koordinátor za Brexit, tedy pro Brexit za Evropský parlament, ale nikdy jsem neviděl tolik Irů ve svém životě do posud to vás mohu ujistit. Nakonec země bude odborník na Irsko a Severní Irsko. Ale eh, tady vlastně je tato trojjedinost, tato trojka, eh, ty, eh, tyto tři strany, které jsem zmínil, minister pro Brexit a tak dále. A my se samozřejmě snažíme navázat co nejvíce kontaktů i s jinými stranami, s jinými eh, zástupci a ti eh, z Londýna, to nejsou ti eh, zcela nejhodnotnější v tomto procesu, protože oni mají své názory, pokud jde o Brexit a, a to jen, to jen abych trošku napravil to, co uvedl na pravou míru, to, co jste říkal o Londýně, ale vy jste asi hovořil o politice, tak eh, téma reakce. Děkuji vám za tuto příležitost k vám hovořit, děkuji vám za vaši účast a pozornost. Děkuji, Gy. Jsem si jistá, že tato vyjednávání jen tak brzy neskončí, takže se tady jistě brzy opět uvidíme. Děkuji a přeji vám mnoho štěstí. Uh, Vážení kolegové, budeme muset pokračovat, protože už teď máme sklus. Can we proceed, please? Can I kindly ask you to take... Můžu vás poprosit, uh, prosím, posaďte se. Chceme se dostat eh, ke studii o rozvíjení eh, dovedností a kvalifikace. Tuhle studii zadala, zadal obor pro vývoj politik tohoto parlamentu pro potřeby výboru pro zaměstnanost. A přišel ten z Hoga, který je autorem této studie. děkuji za pozvání představit eh, studii, kterou jsme eh, připravili. Jmenuje se Terence Contat z Fondazione, což je italská nadace pro výzkum, která má sídlo v Římě. Moji kolegové se podíleli na vypracovávání tohoto, této studie pro vás a já bych chtěl říci, že v tuto chvíli se hodně lidí zabývá otázkou dobrovolnictví, stáží a oborového vzdělávání. Stává se to čím dál tím populárnější, hlavně mezi mladými lidmi. Často zaměstnavatele hledají mladé lidi, kteří mají už eh, zkušenosti a klíčová otázka zde je, jakým způsobem získat tyto zkušenosti, pokud někdo studuje. Je to prostřednictvím právě dobrovolnictví a stáží a proto zaměstnavatelé tyto možnosti nabízejí. Um, Zapracování na pracovišti je velice často oceňováno ze strany zaměstnavatelů, protože velice často, jelikož se to odehrává přímo na pracovišti, tak se mladí lidé naučí praktické dovednosti, které jsou potom v rámci pracovního zařazení potřeba. Tato studie se soustředila na účast, výsledky, kvalitu a snažila se také určit eh, ty problematické body, které eh, spatřujeme, když připravujeme nové plány a když nám jde o tvorbu pozitivních výsledků mezi jednotlivými zúčastněnými. Je zde celá řada otázek, které je třeba řešit, na které se musíme zaměřit. Já se k ním dostanu za chviličku v průběhu prezentace. No. Je to v podstatě přeskum studie, která už na Evropské unii existovala. Snažíme se sledovat celý evropský kontext, ale zároveň eh, si vzít příklad z některých vybraných zemí, které jsou zvláště zajímavé, kde probíhá něco zvláštního. Proto jsme dělali rozhovory s klíčovými subjekty, ale Evropská unie je jeden celek a jednotlivé země se soustředí na různé dokumenty politiky, zvláště v oblasti oborového vzdělávání, odborného vzdělávání, tak se samozřejmě mm, snaží získat zkušenosti i ze zemí jiných. My jsme připravili tuto studii a museli jsme si nejprve nadefinovat naše body zájmu. To nebylo vůbec snadné učňovské o, o, o odborné zaj, e, vzdělávání. To nebylo vůbec lehké nadefinovat. Jde v podstatě o e, směs vzdělávání v, mm, e, v jistém školském zařízení a na pracovišti jako takové. E, ale zde existuje celá řada možností, co se v různých zemích označuje jako učňovské nebo odborné vzdělávání. Není třeba v jiné členské zemi vůbec zastoupeno. Pak je zde pojem stáže, kde získáváte pracovní zkušenosti u zaměstnavatele, ale to není rozhodně něco, co by bylo velmi ostře rozděleno, rozlišeno, nadefinováno a řada dobrovolnické práce se až tak zase nutně nemusí vztahovat eh, k práci na pracovních výsledcích. To je velice široká škála možností, která patří definicí do eh, dobrovolné činnosti. Ehm, řada eh, výzkumníků se zabývá otázkou zastoupení těchto činností a ono je velice těžké kvantifikovat eh, počet eh, těch, kteří se účastní učňovského vzdělávání. Je to 2 až 4 miliony, ale záleží vždycky na dané úrovni. Když se snažíme tuto účast eh, na učňovském vzdělávání nadefinovat, tak, tak jako tak se vždycky dostáváme k otázce stavu ekonomiky, jelikož zaměstnavatele vždycky najímají učně podle dané situace. Pak je zde otázka financování v dané zemi, která zase má velký dopad na to, jakým způsobem se mohou zaměstnavatele a mladí lidé účastnit takovýchto systémů. Nejlepší odhad, který jsme získali v rámci stáží, nám ukazuje, že jde o 4 až 6 milionů osob za poslední roky ale vždycky záleží na době trvání stáže. A práce dobrovolníka u mladých lidí je to 1,5 milionu standardně. A já si myslím, že tato čísla jsou velmi důležitá. Je totiž velmi složité spočítat, kolik osob je zastoupeno v tomto systému. My se zde soustředíme na fenomén, který Eh, opravdu v sobě zahrnuje celou řadu možností uplatnění mladých lidí a eh, jde o to pomoci jim překonat eh, ten přechod z, z systému vzdělávání na pracoviště. Učňovské či odborné vzdělávání má poměrně vysokou úspěšnost, když srovnáme účast a nastoupení do práce, což nás nepřekvapuje. Pokud jste zaměstnavatel, tak do této oblasti investujete hodně. Pokud tuhle investici už vůbec realizujete, tak chcete a očekáváte, že nakonec z toho vznikne pracovní poměr abyste částečně získali zpět vynaložené náklady. Investujete do mladých lidí a do jejich dovedností a potom si samozřejmě chcete ponechat nechat, aby prospívali vaší společnosti. Je, je to tedy proto, proč je zde vysoká úspěšnost. Může zde být problémem případ ukončení, předčasného ukončení. V některých zemích to problém je. A to jsou země, které nakonec velice eh, tvrdě pracují na tom, aby identifikovali ty důvody, proč dochází k předčasnému ukončení Eh, učňovského či odborného vzdělávání. Často dochází k tomu, že někteří odcházejí z eh, těchto možností právě proto, že mají někde nabídku stáleho pracovního poměru a z tohoto důvodu nedokončí celý systém učňovského vzdělávání. V řadě zemí se učňovské vzdělávání považuje za velice dobrý systém, jak překonat ten přechod na pracoviště. v řadě zemí funguje vzdělávání na pracovišti už v době trvání pracovního poměru. Je to něco jako eh, forma učení pomocí praxe. Stáže. Zde je mnohem více variací a možností. Jsou zde možnosti, které často fungují formou, kdy univerzity chtějí eh, zařídit studentům eh, stáže kvůli tomu, aby získali praktické dovednosti. Je to třeba zkušební doba, kdy daná organizace jenom testuje, zda by mohl být tento člověk případným uchazečem o zaměstnání. My jsme se v rámci této studie soustředili právě na to. Ačkoliv to byly stáže, které měly různá zaměření. Šlo o možnost získat určité dovednosti. A já myslím, že zde se mnoho neví o tom, zda stáže často vedou k uzavření stále pracovního poměru nebo ne až tak často. To nevíme. Každopádně ti, kteří se účastní stáží si cení velice kontaktu, které získají a znalostí, které získají. Je to velice dobrý odrazový můstek pro další práce. Ti, kteří dokončí stáž a mají možnosti absolvovat, si jsou te, této zkušenosti uh, Eh, vědomi a jsou za ně vděční. Jak jsem už říkal, dobrovolnictví to je celá řada činností. Zde si myslím, že o tomto fenoménu víme ještě méně, protože není zřejmé, které dovednosti jsou potřeba eh, pro výkon dobrovolnické činnosti. Mladým lidem eh, se tím umožňuje že mohou při jednotlivých činnostech na sebe vzít různé typy povinností, odpovědností. Vlastně to nabízí celou řadu uh, Eh, velmi cený zkušenosti. Jak jsem už říkal, celkový obrázek je vlastně velice pozitivní, ale jsou zde určité problematické body, ty jsou asi dobře známé. A jednotlivci, stejně jako společnosti, jsou si jich vědomi a snaží se je řešit. Za prvé jde o to, Jak dosáhnout eh, plné mzdy? Zde existuje určité riziko, zvláště v souvislosti se stážemi. Pak zde existují určité obavy týkající se kvality zaškolování a počtu hodin zaškolování. A pak zde jde o rovný přístup, kdo vlastně získá tu, to, ten nejkvalitnější způsob zařazení do pracovního procesu. Já si myslím, že tohle by se mělo asi hodně odlišit od, od, od učňovského a odborného vzdělávání. My jsme nebyli schopni nikde najít eh, žádné důkazy o tom, že by se tento systém nějak zneužíval standardně k tomu nedochází, že by se tento systém eh, používal jako taková zástěrka černá hraška standardního pracovního poměru, ačkoliv samozřejmě zde existují různé problémy, které se týkají úrovně mest, k čemu se ještě dostanu. Pokud jde o stáže, tak ty jsou nedostatečně upravené. Zatím nevíme přesně, jak to vypadá, co se týče um, možnosti a příležitosti, jaké jsou podmínky zaměstnanosti a tak dále. Víme toho tedy velmi málo. Řada lidí si ale obou těchto možností velice cení a je to pro ně cená zkušenost. Pokud jde o dobrovolnictví, tak zde toho opravdu moc nevíme, co se požaduje u dobrovolníků. Ono se to vnímá jako sociálně prospěšná činnost, ale když se nad tím zamyslíte, tak je to spíše pomoc lidem překonat ten přechod mezi školou školou a prací. Je to určitá oblast, kdy asi zřejmě budeme potřebovat více informací získat. Jak tedy pohovořit o pozitivech všech těchto forem. Existuje celá řada možností, které nám nastíní, jaké minimální podmínky by měly být nastaveny tak, aby všechny tyto formy vzdělávání byly hodnotné pro ty, kteří se do nich zapojí. Pokud jde o učňovské či odborné vzdělávání, zde jsem říkal, že těch eh, variant je spousta. Však existují zde určité otazníky, Měl by zde, měla by zde existovat smlouva mezi zaměstnavatelem a danou osobu, měl by, měl by zde být nastaven minimální počet hodin, mělo by to být dále upraveno. To jsou otázky, které zatím nejsou zcela zodpovězeny a v Evropě se jednotlivé systémy velice různí pakliže se jedná o systém učňovského či odborného vzdělávání. A když se teď rychle ještě podíváme na ty další rámce k dobrovolnictví a stážím, tak zde je to vnímáno tak, že za školení by mělo proběhnout a zřejmě by mělo být i nějakým způsobem hodnoceno, ale není zde úplně jasně řečeno, co přesně znamená spravedlivá odměna pro stážistů, jak by taková osoba měla být ohodnocena. Zde se potom objevuje celá řada dalších otázek, zda eh, příliš nízká odměna by vlastně znemožnila přístup k těmto možnostem, těm, kteří si je zkrátka nemohou dovolit. Díváme se tedy na oblasti, kde všude ještě stále existuje určitý prostor pro další rozvoj postupu a politika, jak jsem říkal definice zatím nejsou pevně nastavené ačkoliv různé organizace, včetně Evropské komise, se snaží o zpracování takových definic, které by mohly na pomoci nastavit celý systém učňovského a odborného vzdělávání. Je to něco velice prospěšného, vnímají to tak, jak mladí lidé, tak i zaměstnavatele. Je to veliký potenciál, který se zde objevuje a nabízí mladým lidem už kvůli tomu, že nabízí možnost se vzdělávat a zároveň u toho se prakticky naučit výkon činnosti, která potom bude poptávána na trhu práce. Existuje zde však celá řada otázek ohledně toho, které zaměstnavatele vybrat, jelikož my se chceme vyhnout tomu, aby se eh, tyto systémy uplatňovaly pouze u těch tradičních zaměstnavatelů. Proto eh, bychom do toho chtěli zapojit i malé a střední podniky. To je totiž eh, tak, taková páteřní síť, která podporuje evropskou ekonomiku takže bychom rádi zajistili ty velice kvalitní možnosti učňovského vzdělávání, odborného vzdělávání aby, a myslíme si také, že um, zájem o učňovské a odborné vzdělávání překonává nabídku, která na trhu existuje. Takže jak zajistit kvalitu, kvalitu vzdělávání? Eh, na tom se pracuje, o to, na to dbáme, ale jak zajistit celé to uspořádání mezi sociálními partnery, jak eh, celé, celou tu strukturu uvolnit ohledně zajišťování učňovského vzdělávání. U stáží se myslím, že je oblast eh, stále ještě dost dobrý prostor pro eh, další zajištění. Zde se zajistí vzdělávání, nejde jenom o levnou pracovní sílu. A každému to zajistí, um, co jsem už říkal. Otázka však zní, jakým způsobem financovat eh, stáže. V řadě případů stáže nejsou placeny, což zase omezuje možnost těch, kteří se mohou stát uchazeči a omezuje to i v samém důsledku zaměstnavatele, protože nejsou schopni otevřít dveře těm, kterým by je jinak rádi otevřeli. A práce dobrovolníků zde mohu říct, že to je velice důležitá, ty předstupní uh, krok před uh, zahájením pracovního uplatnění na pracovišti. Často je to těžké z hlediska hodnocení, odměny. Já jsem vědec, takže nemohu říct nic jiného, než že je potřeba to dále prostudovat a provést další a další výzkum. To jsou v tuto chvíli v Evropské unii velice eh, zajímavé otázky, Trh práce mladých je vždycky velice složité. Mladí lidé se potýkají s řadou problémů a s, s, potřebujeme jim nabídnout odpovídající nástroje pro to, abychom jim otevřeli dveře. Abychom jim pomohli získávat eh, dovednosti v zaměstnatelnosti, což jim pomůže v tuto chvíli i v budoucnu. A v rámci Evropy jako takové. Existuje celá řada činností, které zde probíhají a já, jak už jsem říkal, je to forma experimentu, která nám umožňuje eh, se poučit z chyb a zjistit, co v kterém kontextu funguje nejlépe. A co se můžeme poučit dalšího? A Rovněž nám to také nabízí možnost eh, vnést další informace do velice kvalitních eh, dokumentů, které jsme již připravili. Děkuji za pozornost. Zde máte odkaz na zprávu, pak, když vás to bude zajímat, tak si to můžete nastudovat v té zprávě. Děkuji. Děkuji za poslech. Děkuji. Velký dík za vaši práci, za vaše prezentaci dnes. A teď se obracím na politické skupiny a jejich koordinátory, abychom si vyslechli jejich připomínky, vyslechli si jejich názory za EPP. To nikdo není, jdeme na SAD, prosím. Děkuji vám za vaši prezentaci, děkuji za vaši práci. Ehm, dostalo se nám velice zajímavých údajů. Chtěla jsem se zeptat na několik záležitostí týkající uznávání kvalifikací. Vy jste řekl, že jste zažili celou řadu experimentů v členských státech a také různý přístup v jednotlivých zemích. Mohl byste nám dát příklady, jak toto uznávání kvalifikací eh, je pozitivně využíváno buď ze strany zaměstnanců či zaměstnavatelů. Druhá část když se tedy odhledě od toho uznávání, domníváte se, že tyto certifikace by skutečně umožnily lidem snadněji nalézt práci? A co se týče těch případů dropouts, čili přerušení a předčasného odchodu z učňovského vzdělávání. Můžete říct si něco blíže k tomu, proč se rozhodují opustit Eh, toto učňovské vzdělávání. Je to proto, eh, že jsou příliš nízko placeni nebo nejsou vůbec placeni, či že nacházejí lepší, eh, lépe placené aktivity či přímo pracovní místo. A to je pro vás otázka jako pro výzkumníka. Víme, že jste výzkumník. Existuje nějaká alternativa týkající se jejich potřeb? proč si vybírají eh, v rámci toho, eh, těch tří možností jít do učňovského vzdělávání nebo spíše využívat příležitost stáží či dobrovolné práce. Je to proto, aby eh, získali více dovedností. Děkuji mnohokrát a za Alde paní Dlabajová. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za vaše studii. Já mám několik otázek, možná, že několik z nich budou spíše filozofické povahy a jak jste správně řekl, budeme asi potřebovat více výzkumu v této oblasti. Eh, mně chybí eh, konkrétní příklady té studii. Chybí mi konkrétní programy, projekty, konkrétní schémata, která fungují. Buďme čestní, upřímní, my musíme mít něco hmatatelného, prostě musíme vidět konkrétní věci, i kdybyste jenom třeba řekli, jaký stát má nejlepší řešení, jaký stát nejhorší. Prosím pěkně, buďte konkrétnější a pak, když jste se setkali s něčím takovým vaším výzkumem, bylo by dobré, abychom to věděli. Eh, druhý otazník, a to je velký otazník, a teď jdu spíše do filozofického, pojednání, protože já vím, že tady budou ideologické či politické rozdíly v této otázce. Ehm, Eh, to se týká těch stáží placených a neplacených. Dohodneme-li se na definici, že stáže jsou velice užitečné pro to, aby mladí, lid, mladí lidé nacházeli práci a že je to velice důležité pro to, aby jim pomohli v tom přechodu od opuštění školy k práci, jsem naprosto otevřená i pro neplacené školení či neplacenou stáž to by abych platila samozřejmě eh, všechny ty režijní náklady, nechci, aby eh, platili za cestu, za ubytování a tak dále ale váhám, zda by měli dostat tedy mm, odměnu nebo nějaký plat, protože tady získávají zkušenosti. A proto se vás chci zeptat na dvě věci. Eh, vy jste hovořil eh, se zúčastněnými stranami, předpokládám, že jste hovořil i s mladými lidmi. Je tady nějaký rozdíl, jak reagují mladí lidé na tu otázku, zda je tedy stáž placená či neplacená? Přistupují tedy k tomu jiným způsobem podle toho, zda je to placeno či neplaceno? A dále existují nějaká systematická zneužívání eh, stáží, eh, protože ty obavy z toho, že nebudou placeni, znamená, že může docházet ke zneužívání. Máte tedy nějaké důkazy k tomu, že by docházelo ke zneužívání toto schématu? Já vím, je to spíše otázka filozofická, ale my potřebujeme uh, Eh, vědět tyto věci, protože chceme-li zlepš, eh, zlepšit podmínku pro mladé lidi, ale má-li to být ne, od, tedy bez odměny, bez platu, ale mají získat zkušenosti, tak jsem pro. Zague, pan Sinkiotes. Děkuji, paní předsedkyně, já budu hovořit ve své mateřštině v řečtině. Ten να ευχαριστήσω τους ειδικούς που με την έρευνα παρουσιάσαν και já bych chtěl poděkovat za prezentaci této studie. A jak už tady dříve zaznělo, samozřejmě se jedná o politická témata. Máme, zažíváme hospodářskou krizi, politiku úspor a škrtů a jaký dopad to mělo a e, postupně se e, nacházíme ve středověku, co se týče světa práce. E, myslím tady na Řecko. Celá řada zaběhnutých praxí byla zničena. Byla zničena místa pro mladé lidi a tak dále. Pro nás je pozitivní, že v této studie, studii se zdůrazňuje, jak dobré výsledky mohou být vykázány prostřednictvím různých praxí, stáží a tak dále. Ale bohužel jsme se nedozvěděli žádná čísla týkající se tendence využívání těchto stáží. To už tady zaznělo. 4 eh, až 6 milionů mladých lidí, bylo řečeno, může jich být i více, ale my máme obavy vzbuzující skutečnosti například trvání eh, praxe či stáže. Často je tomu tak, že tato stáž či praxe je neplacená a nedodržují se pracovní práva. Eh, z naší země i z jiných zemí víme, že praxe či stáž se často zneužívá. To znamená, že mladí lidé se tam vlastně nasazují jako levná pracovní síla a zaznělo zde, že mnoho z těch, kteří absolvovali praxi, získali eh, pracovní místo, ale prakticky to není tak, že každý, kdo jde na praxi, by automaticky získal nějaké pracovní místo. A místo toho, aby tito lidé byli placeni, a aby mohli požívat také zaměstnaneckých práv, jsou často pod tlakem. Často to jsou absolventi univerzit, kteří se používají pro za minimální mzdu prostě, aby nahradili aby stávající pracovní síly levnou pracovní silou. Eh, musíme si uvědomit, že tady dochází ke zneužívání. Eh, tyto osoby jsou zneužívány, ale my jsme neviděli žádný zákonný rámec pro praxi či pro stáž. Existují členské státy, které mají zákonné či právní předpisy v této oblasti. Samozřejmě to vypadá jinak. E, u učňů ti mají určitá práva, tady existuje e, příslušný rámec, ale viděli jsme, že celá řada mladých lidí předčasně opouští učňovské vzdělávání. A otázka na výzkumníky a experty zní e, po tom výzkumu, po tom mapování situace, kterou jste provedli v této studii, viděli jste nějakou zemi, kde praxe či stáž byla zajištěna takovým způsobem, že byla zároveň zaručována eh, pracovní práva zaměstnanců eh, či pracovní práva těch účastníků praxe. A za druhé, znamenalo to také eh, získání pracovního místa po obsluhování takové praxe. Existují nějaké takové výsledky v členských státech? A teď pan Machta za ENF. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji vám, pane profesoře. Velice stručně. Já mám dojem, že titul toho výzkumu není moc dobrý, eh, protože se tady smíchává učňovské vzdělávání, praxe a dobrovolnickou činnost, což jsou tři úplně rozdílné práce. Učňovství to znamená zprostředkovat dovednosti a znalosti mladým osobám. Klade se otázka, zda e, se začne učňovský ve 14 či 16 letech a jaký úkol se svěří učňovi, kterému je 14 nebo 16 letech. Naprosto e, v, na, například ve Francii učeň i 16-letý nemůže do nějakého jeřábu. Hmm Eh, čili Učňovství se zaměřuje na mladistvé, na mladé lidi, aby se jim zprostředkovalo příslušná profese, ale stáž ne. Stáž je používání těch dovedností, které člověk získal a srovnat to, srovnávat to, co se člověk naučil s realitou eh, ve světě práce, čili v podniku. To znamená, stáž už je určena někomu, kdo je starší a který už má za sebou vzdělání, abych zareagoval na otázku Martiny, zda se platí tito lidé či ne. Pravdou je, že dítě, kterému je 14 let, když si klademe otázku, proč eh, by se mělo mu platit a něco jiného, ale když se podíváme na stáž pro člověka, kterému je 25 let a má za sebou třeba vysokoškolské vzdělání, je třeba si uvědomit, že je třeba ho zaplatit. Co se týče dobrovolné práce, no to se týká přece všeho, i všech dospělých. Všichni, člověk může být dobrovolníkem v 18, v 35, ve 40 nebo v 50. Dobrovolnictví to je spíše vášeň pro sdílení zkušeností v eh, různých eh, oblastech eh, v tom či v tom směru znamená to jakoby nepotřebuji zaměstnání, protože jsem dobře placen ve své věci a mohu tedy vykonávat dobrovolnickou činnost. Tady jsou tedy tři různé oblasti týkající se tří různých eh, skupin občanů, eh, pro které je třeba vyvíjet různé strategie ve Francii tady máme smlouvu pro učně, máme tady smlouvu pro stáž a pro to dobrovolnictví se podepisuje papír, že v případě nehody ten dotyčný dobrovolník či úrazu bude pojištěn. Ale je velice špatné, nebo pardon, je obtížné získávat informace. A jistě v různých zemích se to pojednává různým způsobem. A já už nechci tady moc hovořit, ale eh, vy jste potvrdil, že navzdory všemu eh, ty modality, i když to nejsou stále stejné a netýkají se stejné veřejnosti, jsou eh, poměrně efektivní. A já si myslím, že tady můžeme se vydat určitými cestami, ale třeba, jak už jsem řekla, rozlišovat mezi těmi třemi oblastmi. Učňovský, praxe či stáž a dobrovolnictví, což jsou tři rozdílné věci. Děkuji mnohokrát. A nyní se vrátíme k vám, abyste mohl zareagovat na tyto příspěvky. Děkuji. No, byla to celá řada otázek a já si nejsem jistá, mohu odpovědět na všechny, ale pokusím se o to. Myslím si, že v praxi je velice obtížné identifikovat tyto tři věci. My jsme se soustředili na horizont toho, co se děje v Evropské unii. A když se snažíte identifikovat specifické programy, eh, to by vyžadovalo asi trošku jinou studii, ale domnívám se, eh, že když se podíváme na učňovství, eh, tak je třeba říci, že vlastně takovým standardem a cílem je způsob duálního vzdělávání v Německu, ale nelze ho aplikovat na všechny země protože eh, úroveň industrializace se liší v Evropě. To znamená, nejsou to přenositelné model, přenosné modely. Mm, eh, myslím si, že dobrá praxe je něco, co vyžaduje další výzkum, eh, dívat se na to, co je nejlepší v různých vnitrostátních kontextech, abychom mohli dospět ke konkrétním případům případům, k příkladům, které tam můžeme nalézt. Mm, e, e, pro mladé lidi je důležitý trh práce a podívat se na to, zda tedy získat stáž nebo dobrovolnictví, to je něco, co vám může pomoci. Eh, protože třeba stáž, mm, praxe anebo dobrovolnictví trvá většinou krátkou dobu a důležité, jakým způsobem to děláte. Potenciálně jsou také náklady pro ty, kteří se toho chtějí účastnit, jak dobrovolnictví tedy, tak stáží. Máte-li tady různé systémy akreditací, které mohou být také rizikové tady je zapotřebí mít eh, velice obezřetné vedení. Co se týče výzkumu v určitých zemích, důvod, proč lidi přerušují učňovské vzdělávání, je jejich zdraví, těhotenství, někdy standardy, no, které jsou eh, vyžadovány, nejsou ze strany učňů splněny. Ale například, když učňovství je na nízké je tedy v sektoru ekonomiky, kde jsou nízké platy, eh, tak eh, někdy, když ten člověk vidí, že má, může získat místo nekvalifikované, ale lépe placené než eh, oblast, v níž se vzdělává jako učeň, tak tam odejde, proto přeruší. Mm, e, učňovské vzdělávání. Některé země e, velice intenzivně pracují na politikách v této oblasti. Tedy učňovské vzdělání dokončí 50 až 75 lidí, ale to je hold život, ale pravda je, že pakliže ta úroveň, tedy počet učňů opouštějících předčasně vzdělávání je tak vysoká, znamená, že tady asi něco nefunguje. Problémem je, že zaměstnavatelé e, jsou tedy někteří zaměstnavatelé mohou um, být v pozici dobré, že mohou přijímat určitě někteří ne. Co se týče stáže, otázka je, jak se zvýší přístup pro uh, znevýhodněné skupiny. Je to studie zásadně o tom, co se děje na evropské úrovni a myslím si, že kdyby tady byla jiná studie, mohli bychom přijít s konkrétnějšími příklady toho, jaká praxe je nejlepší. A teď otázka z že či praxe by měla být placená. To je velice komplikovaná otázka. Eh, pakliže stáž by měla být placená nebo praxe, eh, pak je tady problém, že by se snižovala poptávka potom. Ale na druhé straně nejsou-li placeny, tak určité skupiny eh, jako nebudou mít přístup k takové stáži či praxi, zejména když je to nabízeno v odvětvích, sektorech, eh, které jsou eh, třeba ve velkých městech, kde jsou vysoké životní náklady někdy, když tam mají třeba eh, ti účastníci nějaké příbuzné, tak to je pro mě snadnější, ale je velice obtížné účastnit se neplacené stáže někde, kde jsou vysoké životní náklady. Jsou však určité skupiny, které by mohly mít užitek z praxe, aby se nalezl, ale je třeba, aby se nalezl mechanismus, který by zlepšil jejich přístup k této praxe, možná prostřednictvím nějakých fondů. To by mohlo usnadnit situaci. Domnívám se, že v této studii nevidíme, že nějaké důkazy zneužívání těch stávajících schémat alespoň z toho, na co jsme se dívali, nebylo možno mm, objevit nějaké důkazy systematického zneužívání. Samozřejmě občas tam může docházet k nějakým izolovaným případům. V případě učňovského vzdělávání je to tak, že učňovské vzdělávání je relativně dobře rozvinuto, zatímco praxe a stáže závisí spíš na jednotlivých přístupech jednotlivých podniků. Jak už jsem řekl, ale to neznamená, že tam dochází ke zneužívání. Ale v naší studii tedy my jsme skutečně nenašli žádnou evidenci, žádné důkazy pro to. A co se týče určitých tedy otázek spojených s tou třetí oblastí? Hospodářská situace samozřejmě má dopad na učňovství a na selhání trhu, protože poskytování stáží znamená získání dovedností pro budoucnost, ale pakliže podniky nemohou brát nikoho na stáž, hmm, No tak to znamená, že dojde k, k škrtání jaksi potenciálních dovedností zaměstnanců eh, osob do budoucnosti. A také možná k mizení možnosti eh, poskytování, omezování možnosti poskytnutí praxe pro učně ale jak už jsem řekl, nenarazili jsme na systematické zneužívání stávajících ustanovení a nebo nedošli jsme k tomu, že by tedy práva učňů byla někým nějakým způsobem zneužívána. A další otázky? Ano, e, máme tady tři různé aktivity ale domnívám se, že je užitečné se skupit je v určitých aspektech dohromady, protože všechny souvisí s přechodem lidí ze školy do pracovního světa. A všichni domnívají se, všechny tyto tři oblasti mají velký význam pro poskytování eh, zkušeností eh, a zaměstnavatelé si také váží toho, že mohou poskytnout možnost získání zkušenosti učňům a zlepšovat také kvalitu. My ve zprávě ukazujeme, že dobrovolnictví není o, vyhrává, o získávání zkušeností z oblasti práce. Je to tak, jak vy jste říkali, sledování určité vášně. Ale může to mít dopad na poskytování takových dovedností na trhu práce. A mm, eh, pak, když nemáte, oni se také například eh, zaměstnavatele ptají někoho, kdo chce získat práci, máte již nějaké zkušenosti a proto tady je provázanost mezi všemi těmi třemi skupinami. Mně je tedy líto, že možná jsem nebyl schopen zodpovědět na všechny otázky uspokojivým způsobem ale výzkum ukazuje, že učňovství je relativně dobré, ale když se podíváme na jednotlivé země v Evropě, tak se to velice liší a také máme určitý omezený přístup k těm stážím a praxím. Ale doufám, že jsem tedy odpověděl na vaše otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Anyway, these are Děkuji. To jsou témata, na kterých Evropský parlament bude i nadále pracovat a v dalších měsících a možná i letech, protože se snažíme nalézt způsob, jak eh, snižovat nezaměstnanost a naplňovat požadavky pracovního trhu, eh, naplňovat požadavky eh, podniků a Svět se změnil už jiný než před 20, 30 nebo 40 lety a jsou zde jiné potřeby podniků a my to musíme samozřejmě zohledňovat. Teď se dostáváme k závěrečnému bodu tohoto odpoledne a to je prezentace Evropské komise. Eh, jde o věc, která byla dotažena dokonce včera a je to akt, kterým se mění nařízení komise v přenesené pravomoci z roku 2015 a já předávám slovo eh, řečnici paní Sukova Toševa. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jsem potěšena, že mohu předložit třetí eh, změnu ehm, v souvislosti s článkem 14 bod 1. A komise musí zajistit, abychom rozpočet stále více spojovali s dosahováním výsledků a omezená působnost umožňuje tento přístup, urychluje to provádění Hmm, a procesy mezi příjemci a poskytovateli. Snižuje to chybovost a také administrativní přeměno pro příjemce těchto fondů. Článek 14.1 ESF, eh, e Evropského sociálního fondu, definuje eh, jednotkové náklady nebo paušální částky, které mohou být eh, uhrazovány um, jsou tady nejrůznější přínosy tohoto článku, například větší jistota pro členské státy ve vztahu mezi eh, příslušným orgánem členského státu a komisí, protože komise nebude spochybňovat eh, ani metodu, ani eh, částku, které byly přijaty v rámci aktu přenesené pravomoci, a to kvůli tomu, že metoda a i zjednodušené možnosti v oblasti nákladu již byly dostatečně diskutovány mezi pracovními skupinami členských států. To umožňuje tedy omezenější audit a kontroly. Omezuje se to pouze na ověření výsledků na základě kterých hm, se uhrazují částky členským státům a národní orgány mohou sami rozhodnout, jestli budou uplatňovat stejné eh, eh, nákladové jednotky mm, oproti příjemcům, nebo jestli použijí jiné metody zjednodušené možnosti v oblasti nákladů mohou být uplatněny eh, i v procesech, kde je zapotřebí zadávání veřejných zakázek, ale je možné to zjednodušit toto bylo přijato v červenci 2000 nebo toto je změna, hlavní změna oproti tomu, co bylo přijato v roce 2015. To hlavní zůstává stejné, ale máme tady určité změny v přílohách a ve e, třetí části, tam vidíte všechny možnosti, které zatím byly v jednotlivých členských státech přijaty a tam se nemusíte vracet k těm předchozím pozměňovacím e, návrhům delegovaných aktů. Máme tady um, pět jednotkových nákladů, máme tady něco pro Francii, ehm, Potom v přesně 2016 byly nalezeny nové jednotkové náklady pro Českou republiku, Belgii a v říjnu minulého roku druhá změna, tam jsme ehm, doplnili další jednotkové náklady pro Českou republiku a také nové možnosti pro zjednodušené možnosti nákladů pro Maltu, Itálii, Slovensko, Rakousko jako, a tak dále. A, a e, další věc byla přijata včera. E, tam jsou jednotkové náklady pro Švédsko, ne všechny, ale některé jsou tím pokryty. Nové jednotkové náklady jsou zavedeny pro Českou republiku, Maltu, Itálii, Slovensko, Rakousko, Litvu, Polsko a Rumunsko. Nová uh, paušální částka pro Nizozemsko, pro technické náklady a pak další novinkou této změny je, že poprvé navrhujeme eh, zjednodušené možnosti pro vzdělávání a příslušné operace v této oblasti. Pokud je o Švédsko, změna pokrývá všechny náklady operace. Ehm, dříve byly pokryty pouze náklady na zaměstnance a, a také účastnické příspěvky ehm, při školení. Česká republika, tady jsou tři nové jednotkové náklady Ehm, pro operace, které souvisí s inkluzivní podporou v oblasti vzdělávání. Malta, ehm, tady jsou nějaké nové jednotkové náklady pro školení zaměstnanců v podnicích, interně nebo externě. Pokud jde o Itálii, tak jsou tam tři nové eh, jednotkové náklady pro moduly Eh, vzdělávacích třích pro dospělé a znevýhodněné mladé a tyto náklady jsou rozšířeny eh, na, na programy mládeže, eh, také na regionál, v rámci regionálních operačních programů a pozice jsou rozšířeny o dvě další, například o regionální programy. Slovensko, tam je nová jednotka, pokud jde o vyučující. Máme tam eh, paušální částku, pokud jde o technickou podporu. V Rakousku hm, opět v oblasti vzdělávání máme nové sazby, eh, pokud jde o platy učitelů v Litvě, tam máme čtyři eh, jednotkové náklady na odborné vzdělávání, hm, je to tam rozpracováno podle délky Ehm, vzdělávání, Polsko, ehm, jednotkové náklady, pokud jde o eh, nadnárodní mobilitu, Rumunsko, eh, měsíční sazby, ehm, pomoci v zaměstnanosti pro zaměstnavatele, pro specifické kategorie pracovníků. Mm, dále máme něco, co pokrývá 26 členských států, kde vycházíme z dat Eurostatu. Pokud jde o Dánsko a Řecko, tak eh, tam mm, jsme neměli eh, kompletní údaje. Jednotkové nákladě, náklady v příloze pokrývají různé úrovně vzdělávání podle mezinárodní klasifikace v oblasti vzdělávání platby vycházejí eh, z registrace eh, ve dvou až třech stáží během roku. A eh, tam je zkrátka zapotřebí prokázat účast v těchto programech a je tam možnost maximálně to no, usnadnit a zjednodušit eh, pro členské státy. Takže to jsou zjednodušené možnosti, které navrhujeme na úrovni EU a myslíme si, že budou další příležitosti, kde bude možné tyto možnosti navrhnout i v dalším eh, aktu hm, přenesené pravomoci a mohu oznámit, že již máme velký zájem, pokud je o čtvrtou změnu aktu v přenesené pravomoci. Pravděpodobně to přijde v příštích měsících pro Německo, Kypr a Francii a v tuto chvíli je pokryto 13 členských nákladů, eh, které jsou, tedy členských států, které jsou pokryty touto možností zjednodušených nákladů a s Německem a Kyprem to bude mm, tedy 14 členských států a Máme tady dohodu eh, s členskými státy na paušálních částkách eh, a zjednodušených nákladech, a to je opravdu velmi efektivní cesta. Lze touto cestou dosáhnout zjednodušení a odlehčení administrativního břemene pro národní orgány i pro příjemce. Zatím odhady podle operačních programů a operací, které vedly eh, k tomuto eh, zjednodušenému účtování nákladů, eh, hovoří o 6,7 miliardách euro a doufáme, že před, do konce roku se mm, dojde na prezentaci tří dalších členských států, ale spolupracujeme ještě s dalšími, abychom mohli přijmout tyto změny a jakmile bude vše vyjasněno s členskými státy, tak na to dojde. Děkuji. Eh, ano, to znamená mnoho práce předtím, než ten postup bude opravdu zjednodušen, ale i z finančního pohledu to jistě stojí za to a dokazuje to, že když se Evropa zbližuje, tak to prospívá všem členským státům. Pokud mají kolegové nějaké otázky nebo komentáře, tak eh, pokud tady nejsou žádné takové komentáře, tak vám velmi děkujeme. Tento bod můžeme ukončit, stejně jako dnešní zasedání. A v další zasedání proběhne 28. září 2017. A my vám samozřejmě včas rozešleme program. Děkuji a přeji příjemný večer.